Kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás srdečně přivítal a abych zahájil schůzi, pakliže mi kolega Gáler k tomu dá příležitost. Děkuji. Ich eh, möchte unsere Mitte Rád bych v našem středu přivítal předsedu Eh, větnamského výboru pro lidská práva eh, eh, demokracie ve Větnamu, pana Von Vajvaje. Srdečně vítejte a jím zastupovaná organizace spolupracuje eh, s Mezinárodní federací pro lidská práva a vypracovali zprávu o svobodě internetu ve Větnamu. Eh, velice mě těší, že jste dnes mezi námi. Je tomu také tak, že paní Faulkner s některými s námi se spojí a e, podá nám zprávu o obsahu e, toho, co vypracovali. E, to bylo sdělení předsedy a teď se dostáváme k bodu 3, která se týká schválení zápisu ze schůzí 6. a 7. listopadu. Nikdo není proti, tím pádem jsou protokoly schváleny. A tím se dostáváme k tématu Severní Korej. Myslím si, že o tom bychom měli vést rozhovor, protože to je na nejvíc zajímavé téma. Je tomu tak, že Fabres Farel nám podá zprávu a také Zástupce Evropské služby pro vnější činnost nás bude informovat o nejnovějším vývoji. Jak víte, Severní Korea nadále ohrožuje bezpečnost sousedních zemí, provedla eh, jak nukleární testy a eh, loni, tedy minulý týden, vyhrožovala Jižní Koreji také totální destrukcí, a to navzdory eh, tedy konferenci OSN o ozbrojení. Navzdory velkému mezinárodnímu tlaku ze strany Číny a dalších zemí eh, se nepodařilo Severní Koreu odradit od provedení nukleárního testu, který byl zatím vůbec eh, nejmocnější do posud. OSN odsoudilo tuto eh, zkoušku a některé země tvrdí, že Severní Korea se už přiblížila tomu, aby dokázala jadernou hlavici namontovat na střelu eh, dalekého doletu. A navíc tedy eh, je zaznamenána další aktivita ve výzkumném jaderném středisku v Severní Koreji, což možná předznamenává další pokusy. Zdá se, že v tuto chvíli pouze Čína může Severní Koreu odradit od dalších kroků tímto směrem. Samozřejmě také není úplně jasné, jak se bude chovat mladý vůdce Severní Koreji a proto tedy ze všech těchto důvodů bychom rádi slyšeli názor našich dvou pozvaných řečníků a také se těšíme na debatu, protože toto téma může mít daleko sáhlé dopady máte nějaký problém? Ne, není to problém, ale naopak mám radost, pane předsedo. Já jsem <clears throat> měl pocit, eh, že byste měl zmínit během úvodu, eh, že jeden z našich kolegů, Johannes Kasalidis, se stal novým ministrem zahraničí Kypru. Je to náš bývalý kolega a já jsem doufal, že na to upozorníte a umožníte mu pogratulovat. Víte co, nechte to na mě, až na to přijde řada. for reading newspapers. Ale děkuji, že čtete roviny. Nyní dáváme slovo panu Fabrice Farel. Um, good afternoon. Dobré odpoledne. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost poinformovat výbor o nejnovějším vývoji v Severní Koreji. Vy jste situaci schrnul velmi výstižně. Severokorejská republika eh, se už v minulosti zapojila do takového cyklu konfrontací a ústupků a my jsme měli určitá očekávání ve chvíli, kdy došlo k výměně eh, vedení v Severní Koreji, tedy tato očekávání byla ze strany Číny, Japonska, Jižní Koreje a tak dále. A e, Zdá se tedy, že nový vůdce Severní Koreji cítil potřebu e, znovu vybrkovat své sousedy těmito jadernými e, testy, čili Eh, v podstatě dá se říct, že Severní Korea pokračuje v typickém vzorci chování. Vy jste zmínil nového vůdce, my jsme doufali, že Kim Il-jong, který je následovníkem svého otce, eh, nastoupil do úřadu před rokem, eh, přinese pozitivní změny, ale vypadá to, že tyto naděje se rozhodně nenaplní. Už se v Severní Koreji vůbec nehovoří o hospodářských reformách, a um, spíše jsme svědky návratu k vojenské doktríně. Jak víte, eh, to vypuštění satelitu 12. prosince, což ale eh, v reálu byl test střely eh, s plochou dráhou letu, byl předzvěstí jaderného testu, který proběhl o dva týdny později. A to navzdory velkému znepokojení mezinárodní komunity, která naléhala na Severní Koreu, aby od tohoto plánu ustoupila. Nemáme mnoho detailů o tom, jak technicky proběhl ten text, pouze ta mocnost tu lze odvodit od seismických vln. Zdá se, že tato exploze byla silnější než dva předchozí texty z roku 2009-2006. Ty dva předchozí testy byly, eh, jak tady jsme přesvědčeni na bázi Plutonia, jak víte, v roce 2010 jsme zjistili, že Severní Korea eh, spustila program obohacování uranu a to tedy zbuzuje velké obavy protože to znamená, že by Severní Korea mohla být schopna vyrobit bombu na bázi uranu. Zatím však nemáme žádné přesné důkazy o tom, že tento test byl na bázi uranu. A samozřejmě je také velice obtížné tuto situaci vyhodnotit. Nevíme, do jaké míry Severní Korea je opravdu schopná vyprojektovat dostatečně lehkou a odolnou bombu, kterou je možné přimontovat na balistickou střelu. Nicméně víme, že Severní Korea oznámila oficiálně, že to je její záměr. Co také není jasné, je co tedy je jasné, je, že Severní Korea tímto testem porušila další v řadě mezinárodních závazků, konkrétně tedy například rezoluci Rady bezpečnosti OSN. Navíc tento test tedy, eh, nebo tedy vůbec severokorejský jaderný program představuje riziko eh, překročení zákazu šíření jaderných zbraní. A kromě toho tento jaderný test byl proveden v době, kdy v Jižní Asii již panují určité tlaky a, a neklid a dále tedy tím přispěl k regionální nestabilitě. Jeden z pozitivních aspektů je velice jednotná reakce mezinárodní komunity. Více než 80 zemí vydalo prohlášení, kterým odsuzuje testy a já si myslím, že je velmi důležité, aby mezinárodní komunita dále tedy dávala jasně najevo svůj nesouhlas s aktivitami Severní Koreji. V tomto kontextu Evropská unie neváhala a rychle odsoudila veškeré provokativní aktivity Severní Koreji. Vysoký zástupce vydal prohlášení. Předtím, než byl otestován satelit i po té, co byl vynesen a zrovna tak tedy i po jaderném testu. A rada také přijala velice důrazně formulované závěry k tomuto 18. února. Je také důležité říci, že klíčovým že tedy klíčoví hráči, kterým záleží na bezjaderném poloostrově, také odsoudili tyto aktivity, asi nikoho nepřekvapí, že to byla Jižní Korea, USA a Japonsko, ale je zajímavé, že i Čína jednohlasně odsoudila tento test. Čína řekla, že tento test byl proveden eh, způsobem, který pohrdá eh, ostatními členy mezinárodního společenství a že Čína tento akt striktně odsuzuje. Což je změna, alespoň z hlediska eh, toho, jakou zprávu vysíláme veřejnosti. Nicméně pořád není jasné, jakým způsobem eh, se to odrazí v dalších krocích nového čínského vedení. Teď je tedy takovým ohniskem všech aktivit New York a OSN. Těsně před provedením testů OSN prohlásilo, že okamžitě přijme zpřísněná opatření formou rezoluce Rady bezpečnosti. K tomu už došlo. A potom prosincovém vypuštění satelitu e, Spojené státy ve spolupráci s Čínou e, doladily znění rezoluce tak, aby byla co nejsmysluplnější. V tomto kontextu je úlohou Evropské unie za prvé bránit tedy ten režim nešíření zbraní hromadného ničení, a to především formou podpory mezinárodních sankcí, a k tomu už dochází. Rada přijala první balíček opatření 18. února a tím vlastně implementovala sankce, které eh, jsou i obsahem lednové rezoluce Rady bezpečnosti OSN a přidala k něm ještě další restriktivní opatření ze strany EU, například eh, v oblasti finančního sektoru nebo tam, kde jde o vývoz určitých klíčových materiálů, které umožňují výrobu balistických střel. Evropská unie také konzultuje klíčové partnery, země jako je Čína, Rusko, které obě hrají klíčovou úlohu při vypracování opravdu důvěryhodné a efektivní mezinárodní reakce. Evropská unie také nadále pozorně monitoruje situaci v oblasti lidských práv v Koreji. Jak víte, v této zemi dochází k závažným případům porušení lidských práv. Evropská unie bude patronem rezoluce Eh, která by měla umožnit nezávislé monitorování případů porušení lidských práv v Severní Koreji. Děkuji. Paní Gomez, děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych poděkovala eh, zástupci zahraničního servisu za jeho slova. Také pokud se týče té poslední série severokorejských provokací, tak to nemůžeme jen tak přejít. Obávám se, že nepostačí, nepostačí pouze odsoudit takováto provokace. protože tady jde také o schopnost Severní Koreje v jaderné programu. A navíc je zde situace v oblasti lidských práv, která je naprosto nepřijatelná, naprosto strašná. Čili skutečně je potřeba podniknout kroky, které by zabránily eh, vedení státu v takových nepředvídatelných, eh, teď nevím, jak se to řekne správně anglicky, prostě, eh, aby pokračovali v tomto duchu. Mnozí z nás, mnozí v Evropě, ve Spojených státech se domnívali, že Čína bude schopna mm, toto nějakým způsobem udržet pod kontrolou, ale zdá se, že ne. Ano, na Radě bezpečnosti zasnělo odsouzení, ale eh, Čína zatím nebyla schopna zabránit nedávným krokům a pravděpodobně nezabrání ani krokům chystaným. Takže eh, já bych se chtěla zeptat představitele zahraničního servisu, eh, jak vidíme roli Číny. Samozřejmě, že reakce Japonská, Číny, eh, Japonská spojený států a Jižní Koreji, ta je celkem očekávaná. Oni nemají příliš velký vliv na to, co se skutečně děje v Severní Koreje, v Koreji za tohoto vedení mladého muže. Čili tady skutečně záží na Číně. Otázka je, co od Číny očekáváme. jak to asi může vypadat s vlivem Číny, aby prostě přiměla severokorejské vedení řídit se aspoň trochu mezinárodním právem, zejména v oblasti tedy nešíření jaderných zbraní. Děkuji, pan Kačin. Děkuji. Eh, tento výměra názor je velmi významná, nicméně bohužel, eh, jelikož eh, takováto debata je veřejně přístupná, nemůžeme očekávat, že se doslyš, doslechneme něco velmi významného, důležitého, nebo že se zhodneme na dalších krocích. Jde o to, jaká je role Číny. A všem důležité je také vědět, jaké jsou cíle těchto jaderných zkoušek. No a to budeme schopni posoudit pouze, když budeme mít relevantní fakta. Nová Korea, eh, Severní Korea má nového vůdce a otázka je, eh, co eh, se snaží, jestli tedy skutečně se snaží hrozit svému prostředí okolí Severní Koreje, nebo se snaží eh, získat eh, jaksi více moci nad eh, vojenským vedením, připravuje si mocenskou pozici, aby mohl později provádět reformy. To jsou otázky, o které jde. Ale bez eh, důkladné analýzy a představy, co se vlastně chystá, tak to můžeme pouze odsazovat a zavádět sankce, které tedy buď to způsobí, co si přejeme, nebo ne. Proto tedy já bych eh, očekával poněkud eh, hlubší argumentace, více faktů, méně takových, co by kdyby od zahraniční služby. Jestliže naše analýza je tak chabá, asi by bylo vhodné, kdybychom se eh, si vyměnili názory přímo tady na místě se, z ministry zahraničí států, které mají přímo v Severní Koreji své ambasády to, co jsem eh, dosud slyšel, a to je prostě konstatování, není to stížnost, tak to prostě nestačí jako eh, adekvátní výměny názoru nebo eh, to, abychom přijali nějaké závěry. To prostě mm, není nic, co co by, eh, co by odpovídalo eh, naší roli, pokud se týče tedy eh, vůči takovéto provokaci. Pan Tenok. Děkuji, pane předsedo. Pane Kačině, já vás mohu ujistit, že i kdybychom byli za zavřenými dveřmi, tak bychom se nedozvěděli o nic víc než dnes Eh, my víme, že Severní Korea je eh, brutálně bezohledný režim a musím říct, že třetí generace Kimu je stejně špatná jako eh, generace jeho dědečka. Já musím říct, že poslední nukleární testy, to je jasná provokace. Máme zde co dočinění s pluty, plutoniovými a uranovými zbrany a Eh, eh, už nepotrvá dlouho, než budou schopni toto aplikovat na balistické střely nebo střely s konvečním doletem. Takže já si myslím, že ta provokace je načasována tak, aby eh, byla v časové soustažnosti k inauguraci nového jihokorejského prezidenta Parka je pravda, že, že eh, my jako Evropská unie tady mnoho nenadělá a myslím si, že ani Čína zde nemá pořádné páky. Já jsem tedy značně pesimistický a myslím si, že tento režim dříve nebo později se zhroutí dovnitř, eh, protože eh, také se severokorejci mají jenom omezenou omezenou trpělivost, takže nám nespívá, než abychom vyčkali situace. Herzlichen Dank. Zapni se, prosím. Děkuji mnohokrát. Máte pravdu, na veřejném zasedání se nic nedovíme a na zasedání na zavřenými dveřmi tak ne protože prostě nebudeme vědět nic jiného. Nacházíme se totiž ve fázi, kdy máme obecné hodnocení Dříve, dříve se tomu říkalo kremelská astrologie kdy s velkou chytrostí se analyzovalo, ačkoliv nikdo nevěděl co. Každý věděl jenom tak trošku. A tady je to podobné. Vy jste vlastně zmínili ty důležité body, že existuje možnost že Severní Korea eh, prostě se bude eh, chtít stát vedoucí pozicí, aby byla akčně schopná směrem na venek. Ale s touto nadějí v srdci už řada režimů učinila špatné zkušenosti, protože pak to nenastalo. Ale měli bychom rozhodně s tím počítat jako s jednou z možností, i když to bude fungovat pouze v případě, kdy se bude odpovědějícím způsobem reagovat na situaci, která nastala. A tady došlo prostě naprosto jednoznačně eh, k přerušení všech dohod a všech stávajících úprav a k jejich porušení. A to je situace, kdy se člověk může dostat eh, do situace, kde tady bude bomba, raketa, i když doufám, že ještě tak daleko nejsou ve vývoji, ale může to i tímto směrem, kdyby mohli být eh, poprvé schopni eh, využít bombu i pro delší dolet. A to by znamenalo dramatické změny když to spojím v krizi v Číně, v Japonsku a napětím v té oblasti, a když se podívám na to, jak eh, Indonésie a Filipíny se zvědavostí tam hledí, a spojím-li to s tím, že Irán se snaží vyrovet vlastní bombu, tak by to mohlo jít velice rychle, aby vlastně ty střední mocnosti kolem dokola z různých důvodů aby se nedostali pod kontrolu jiné regionální mocnosti, se pokusí sami se k té bombě dostat. Mm, řekněme si například eh, blízký, daleký vík, eh, východ, Egypt, Saudská Arábie – a e, v tom znamená, že by všechno ztroskotalo. E, to znamená, že atomová zbraň by se mohla stát normální zbraní pro ty, kteří si to budou moci dovolit. A to je nad rámec Severní Koreje daleko dramatický dramatičtější vývoj, eh, který může ještě daleko, daleko dramatičtěji změnit, co se tam všechno stane v tomto regionu. A eh, když to dáme do spojení eh, s válečným loďstvem, a letectvem čínským například, jaká mašinerie je s tím spojená, je třeba podívat se na celý ten kontext tak bychom skutečně mohli stát před dramatickou změnou, a absolutně dramatickou změnou celé situace. A nevím, zda jsme se eh, eh, na to dost připravili, jestli si myslíme, že svět bude rozdělen tak, jak je rozdělen 60 let. Svět bude jinak rozdělený ekonomicky a i bezpečnostně politicky se změní dramaticky situace ve světě a to mi způsobuje největší obavy tento vývoj. Zejména měli-li by se setkat oba tyto prvky. Eh, chtěl by eh, ještě někdo z vnější služby k tomu něco říci? Thank you, Děkuji. Jenom několik slov. Vy jste použili termín kriminologie. Kr- promiňte, kremlologie a já myslím, že pion janglogie je ještě obtížnější disciplínou, protože je velice obtížné zjistit, co se v té zemi opravdu děje. Většina informací je spekulativní povahy. Některé členské státy mají velvyslanectví v Pyongyangu, od nich máme určité informace, ale zároveň je třeba přiznat, že Evropská unie není zrovna vedoucím činitelem v této oblasti. Nejsme zastoupeni v jednáních šesti stran, nehrajeme úlohu v žádné regionální organizaci a snažíme se tedy pouze předcházet tomu, aby Severní Korea pokračovala ve výjinu střel s plochou dráhou letu a e, nukleárních zbraní formou ojedinělých restriktivních opatření. Bylo tady správně řečeno, že klíčovou úlohu hraje Čína. A je pravda, že Čína na Severní Koreu vyvíjela velký tlak před tím únorovým testem, ale Severní Korea se nenechala odradit. Čili ta míra vlivu Číny je omezená. A reakce veřejnosti v Číně a odsouzení testu ukazují, že Peking je znepokojen chováním svého souseda. Nicméně pro Čínu je to zároveň dilema. Na jedné straně není dobré mít za souseda tak nepředvídatelný režim, jako je v Pyongyangu, navíc režim s jaderným programem, ale na druhé straně to, že by tento režim skolaboval, je zrovna tak velmi špatná možnost. Pro Čínu je to tedy velice ožahavá situace, neexistuje jednoznačně dobré řešení. Někdo to také zmínil novou prezidentku Jižní Koreje, paní Park, která byla do úřadu uvedena dnes ráno. A ta klade důraz na posilování důvěry mezi Severní a Jižní Koreou. Uvidíme, jak na to Pyongyang zareaguje. Děkuji. Herzlichen Dank, Herr Kacin. pan Krecin. I just want to react on... Dovolte mi zareagovat na to, co tu prohlásil zástupce komise. Zatím veškeré provokace, jaderné testy, testy střel nosičů a tak dále, byly používány za jedním jediným účelem. Obnovit dialog se Severní Koreou a to například na platformě vyjednávání šesti stran. Severní Korea chce být relevantní a ve chvíli, kdy je zapojíme do jednání, tak relevantní je. Ale otázka je, jak zareagujeme. Vložíme se do toho, jak bude vypadat budoucnost těchto rozhovorů, anebo se budeme chovat jako pozorovatelé, což děláme teď. A já si myslím, že tato debata, tato výměna názorů tady v parlamentě je ilustrací našich kapacit. A není to zrovna slibný obrázek. A so I would ask... Nechováme se jako zrovna relevantní partner. Čili já se ptám, budeme reagovat pozitivně? Budeme trvat na tom, abychom i my byli zapojeni do dialogu, nebo ne? Well, I mean, Mr. Kachin. Pane Kačin, já vím, že máte ty nejlepší možné záměry, ale já jsem pozorovatelem situace v Severní Koreji v posledních deseti letech a pokud vím, tak lidé v Severní Koreji pořádně ani nevědí, kde je Evropská unie. Veškeré jejich chování je orientované na Spojené státy. Chtějí vědět, jak zareagují američané, co si o tom myslí. Čili ta naděje, že bychom byli zapojeni do těch eh, rozhovorů se Severní Koreou, já vás nechci zklamat, ale je mizivá. Dialog vyžaduje vždycky dva, dvě strany a já si nemyslím, že by Severní Koreu zajímal dialog s Evropou. Nejbližší velvyslanectví mají v Berlínu a v Brusel ho ani nemají a to ukazuje, jak velký je jejich zájem o Evropskou unii. Pane Tanoko, Eh, tady eh, máte skutečně schopnost eh, jak si abych vás tady podpořil v tom, kde jsem ani nechtěl, no ale to je jedno. Já si myslím, že přece jenom Evropská unie už sehrává pro Severní Koreu určitou roli, protože já mm, myslím, že eh, máme tady určité eh, konkrétní důkazy toho, co říkám. Ale eh, já ještě tedy uvažuji, možná by to stalo za konzultaci ještě v rámci frakci. frakcí. Máme otázku Severní Koreje, nová fáze vývoje v Iránu, paní Eštnová v březnu míří do Štrasburku. Čili ta otázka nešíření jaderných zbraní, nebyla by to náhodou vhodné téma pro interpelace eh, v březnovém týdnu ve Štrasburku? Možná bychom si to mohli mezi frakcemi ještě ještě eh, prodiskutovat. Možná, že by to mohla být velice zajímavá debata kdyby nás informovala o tomto vývoji. Možná kdyby si koordinátoři mm, o tom mohli promluvit, tak já bych se potom eh, s nimi spojil a zeptal se, jestli třeba, abychom nenapsali dopis předsedovi parlamentu a možná, že frakce by mohly se pokusit dojednat eh, na vrch rezoluce. Co říkáte? Tak děkuji vám. A přecházíme k dalšímu bodu na našem dnešním programu a to je doporučení radě k zásadě OSN spočívající v odpovědnosti za ochranu. Toto doporučení eh, nám sformulovala paní kolegyně Brandner Takže pouze deve, paní Brandner, máte slovo. Jo? Děkuji mnohokrát. Uh, uh, já jsem převzala eh, tuto zprávu a na tomto místě bych eh, chtěla poděkovat Michaelu Kašmanovi, eh, protože jeho stanovisko bylo přijato minulý týden a bylo nesmírně důležité a bylo zahrnuto také do tohoto textu. Takže děkuji ještě jednou panu Kešmenovi zde. A nyní k obsahu. Existuje samozřejmě mezinárodní kontext a o zodpovědnosti chránit. K tomu máme tedy eh, mezinárodní kontext. Je to výsledek eh, eh, valného shromáždění z roku 2005 a hm, pracuje se na tom dále a možná, že poprvé se to bylo také, to bylo uplatněno v rámci mandátu OSN v Libii. Toto doporučení má svůj cíl a sice vyjasnit v rámci EU, co to znamená tato odpovědnost chránit, zejména vzhledem k našemu zahraničnímu servisu a tedy jak by se tento princip OSN měl naplňovat. Kdybychom chtěli de facto vytvořit a zahájit proces mezi institucionálních debat abychom si to vyjasnili. Abychom si vyjasnili, co to znamená pro Evropskou unii. Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom tomu rozuměli jaksi společným způsobem. V současné době probíhá intenzivní debata, která není zcela prostá kontroverzí. Já bych ta doporučení ráda formulovala co nejkratším způsobem, nebo tě nechci předjímat výsledky tohoto procesu. Také je zřejmé, že jde pouze o jediný z příspěvků do mezinárodní debaty a bylo by, myslím, dobré, kdyby Evropská unie měla dobrou, tedy svoji jednotnou pozici a to by také posílilo konstruktivním způsobem mezinárodní debatu. Takže to doporučení je eh, krátké, stručné a eh, hovoří se, co to vlastně znamená. Tři pilíře, především tedy eh, zodpovědnost států, potom mezinárodní pomoc a tak dále. To jsou vlastně komponenty, které umožní včasnou reakci. Také se zde definuje souvislost mezi zodpovědností chránit a komunitární pomocí a bylo, chtělo by to mít eh, pracovní skupinu, která bude eh, zjišťovat, co to vlastně znamená pro naše jednotlivé politiky. Dále zde žádáme, eh, abychom podporovali generální témníka OSN při dolaďování detailů. Čili to je v zásadě jádro věci a já myslím, že my všichni máme nějakou představu, co by to mělo znamenat pro EU, ale já si myslím, že v této chvíli by bylo dobré eh, jednoduše a prostě zahájit ten proces vyjasňování. Já vám děkuji a těším se na vaše komentáře. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl jsem poděkovat eh, úsilí paní Brandnerové za její doporučení a chtěl jsem učinit několik krátkých z komentářů. Eh, tři sektory tohoto tématu, kterými se zaobíráme, eh, a ve své době předložím tři pozměňovací návrhy. Rád bych řekl, že je důležité zdůraznit, že první návrh vojenské intervence v souvislosti s třetím pilířem povinnosti chránit je lidské utrpení, ke kterému nyní dochází. Žádný jiný návrh, jako například bránit určité hodnoty nebo stabilizovat určitý systém či podpořit určité území, mohou být považovány za legitimní motivy pro intervenci. To znamená, eh, to lze činit jinými cestami. Druhý bod. Pakliže odpovědnost pro ochranu, opakuji, odpovědnost za ochranu je dobře upravená v doporučení paní Brandnerové, rád bych trval na zvláštní pozornosti, kterou je třeba věnovat této iniciativě, aby se dosáhlo určitého stavu, zejména v zemích BRICu, které e, se tak trochu brání té vlastní odpovědnosti chránit. Je třeba, e, abychom e, tuto odpovědnost chránit prosadili i na mezinárodním poli. A třetí bod, a s tím už skončím, rád bych odkázal na speciální překážku, kterou znamená právo veto pro jedněch z pěti stálých členů Rady bezpečnosti. Proto předložím pozměňovací návrh, kde si přeji, aby Evropská unie navrhla členům Rady bezpečnosti, aby schválili etický kodex, kde dobrovolně, jinak to nemůže být, než dobrovolně, aby dobrovolně omezili eh, veto pouze tam, kde neexistuje žádná vážná humanitární krize. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan Franka. Děkuji, pane předsedo ve jménu paní Ninsky, která byla stínovou zpravodajkou v naší politické skupině, bych rád sdílil, sdíl, se podělil s vámi o některé politické úvahy a také v souvislosti mm, s návrhem, který jsme právě slyšeli, jsem chtěl poděkovat paní Brandnerové za její e, úvodní doporučení, e, což znamená e, pro nás vlastně určitý základ, který byl schválen mezi koordinátory. Eh, v naší politické skupině jako zásadní. Tento návrh doporučení neznamená zahájit nějakou velkou debatu, eh, což by předpokládalo nějaká Eh, což by předpokládalo toto usnesení, ale když se podíváme eh, na sedm let, eh, kdy tato zásada byla vlastně schválena v roce 2007 na vrcholném zasedání OSN. Domníváme se, že jedním ze zásadním prvků strategie odpovědnosti chránit je celá série preventivních opatření i když eh, samozřejmě bohužel dochází k případům etnických čistek, eh, zločinu proti lidskosti a další eh, způsobují, že čelíme nezbytnosti, jak na začátku své vystoupení už jsem řekl, znamená měnit eventuálně naše postavení a naše reakce. I já, jako můj předrečník, by trval na tom, že je nezbytné tuto povinnost chránit nebrat jako velice snadnou cestu k vojenským akcím, eh, protože v určitých případech tady máme ospravedlněné akce, kdy prostě eh, se hovořilo proti Evropské unii, kdy se říkalo, že Evropská unie je schopná najednou zahájit celý katalog akcí, které mohou být zajímavé a které mohou vlastně eh, otevřít celý katalog nástrojů a rád bych ještě zdůraznil, že v těchto doporučeních radě je nezbytné, abychom nejednali sami, nýbrž abychom jednali samozřejmě v rámci OSN, v rámci solidarity členských států a organizací regionálních. Evropská unie vždycky byla charakterizována, že jedná v těch rámci a myslím si, že by neměla tuto situaci měnit. A e, ještě jednou jsem chtěla poděkovat paní Brandner za její doporučení. A paní se mi kladla na srdce, abych řekl, abychom zabránili tady vést nějaké byzantinské debaty o této zásadě, eh, což by znamenalo eh, ztrácet čas, ale abychom se snažili podívat na to, jakým způsobem může Evropská unie konkrétně přispět konkrétními činy k této povinnosti chránit. Děkuji vám, pane předsedo. Veronik de Kaiser. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se ráda připojila k tomu, co řekla paní Brandnerová, eh, protože její poznámky se dotýkají problému, eh, který se nás permanentně týká a který v současné době v mezinárodním kontextu je eh, zejména významný. Také podporuji to, co řekl kolega Mendes co navrhl jako pozměňovací návrhy, protože eh, já, eh, když to čtu poprvé, eh, tak cítím myšlenku určité nerovnováhy mezi první částí těchto doporučení, která je spíše analytická, která se například bod, bod G kde se hovoří o napětí, které tady může existovat. A body, které jsou tady jaksi vypíchnuty, ale jsou to body politické. A potom doporučení eh, od eh, boda 3, bodu 3.5, kde se jedná o zprávách a tak dále. A Eh, tak trochu špatně v současné době, ale myslím si, že to jistě půjde vylepšit na základě pozměňovacích návrhů. Eh, prostě abychom přesně zareagovali na problémy, které tady zazněly. Chápu, že koncepce je naprosto jasná a snaží se tady rozvíjet modality, jakým způsobem jednat na evropské úrovni ale přece jenom se domnívám, že je třeba najít jaksi příhodnější formulaci v těch doporučeních. E, e, a proto podpořím a to, co e, ty pozměňovací návrhy, které tady zmínil kolega Menendez a každopádně děkuji paní Bradnerové za předložení jejich návrhu. Nates paní Nejc. Pane předsedo, kolegové, vzhledem k tomu, že zde není naše stínová zpravodajka, chtěla bych se vyjádřit k této vynikající zprávě Francisky Brandner. Já si myslím, že je velice důležité, abychom v první fázi prohloubili zejména tu myšlenku zodpovědnost eh, ti chránit. A abychom vyjasnili, co to znamená. Po určitou krátkou dobu se zdálo, že odpovědnost eh, chránit eh, se dá de facto použít při jakékoliv akci někde na cizím území. Reakce na zásahy v Libii a zejména po libijské intervenci ukázaly, že ta problematika je daleko složitější, než jak to zprvu vypadalo. Já ještě nevím, jaké pozměňovací návrhy předložíme. Nicméně domnívám se, že je třeba, abychom trvali na důležitosti těch prvních dvou stádií odpovědnosti chránit a ne e, skočit hned na to stádium třetí. Prostě jde o to, aby mezinárodní společenství e, bylo ochotno vždy energicky zakročit tam, kde dochází ke zneužívání občanů z strany vlastní vlády. Také si myslím, že tato odpovědnost chránit také zahrnuje pomoc při obnově státu, který se zhroutil nebo byl eh, zničen. To především. A já myslím, že posledních 20 letech, eh, pokud jsme se něco měli naučit, pak je to to, že budování státu nebo obnova státu po té, co se rozpadl nebo zhroutil, je náročnější z hlediska časového, eh, energie, peněz a tak dále. A eh, tedy vždycky je to daleko Eh, horší, než se očekává. Podívejme se na sousedství Evropské unie, Bosna a Hercegovina, Kosovo. Opravdu nelze říci, že by tyto dvě země byly dnes už v naprosto skvělé kondici. A to je, prosím pěkně, někde 500 až 1000 kilometrů od Bruselu. Čili daleko obtížnější je situace tehdy, když eh, je to ještě horší, než eh, jsme zvyklí. Mně se velice líbí tento návrh rezoluce, poněvadž nás to nutí, abychom se přímo zabývali důsledky či možnými důsledky této koncepce. Eh, určitě to Eh, nebude mm, pro eh, jakési eh, univerzální univerzální oprávnění jakékoliv mezinárodní intervence, ale důležité je, aby bylo jasné, že jsme připraveni <clears throat> zasáhnout všude tam ve světě, kde lidi spolu začínají bojovat. Takže já vítám tuto rezoluci. Já ještě nevím, jak se s kolegy dohodneme na pozměňovacích návrhy, ale eh, každopádně se těším na další spolupráci. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat Francisce Brantner za velmi užitečnou zprávu. Já si opravdu myslím, že to je věc velice důležitá a Eh, myslím, že bychom měli přispět do této debaty a vtáhnout do ní také členské země. Proč? Protože tady podle mě nejde o to, abychom oprávňovali jakoukoliv intervenci kdekoliv na světě. Tady jde o legitimizaci, tedy poskytnutí právního rámce pro zásahy, které jsou nutné. A já bohužel musím říci, že místa, kde je třeba zasáhnout, existují. Třeba proti genocidě, proti masivnímu porušování lidských práv eh, či zločinům, eh, zločinným, eh, zločinům tedy válečným a humanitárním třeba Eh, Syrie, Rwanda a podobně, pokud neexistuje možnost právním způsobem eh, zasáhnout proti porušováním, tak určitě eh, bude, budou existovat zásahy nelegální. A to vidíme v Syrii, tam skutečně jsou zásahy zvnější, zvnějšku a Eh, dochází tam k dalšímu porušování lidských práv. Já nesouhlasím eh, s eh, tím, jak se zde interpretuje brazilská iniciativa o odpovědnosti chránit. Ano, to je skutečně zodpovědnost průběhu ochrany, budiš to také, ale předtím je třeba ještě rozhodnout o té zodpovědnosti eh, chránit vůbec. To znamená, že musíme mít někoho, a to bude zřejmě Rada bezpečnosti OSN, kdo rozhodne a řekne ano, v tomto případu je nutno zasáhnout, je to naléhavé a je třeba zabránit zabíjení. Čili musíme se zabývat nejdříve to zodpovědnosti pustit se do ochrany, než začneme hovořit o zodpovědnosti v průběhu poskytování ochrany. Čili já myslím, že to je třeba případ Libie. Já si myslím, že eh, zásah v Libii byl správný. Třeba eh, v, eh, Beng- v Bengázi Eh, tam jsme zabránili vzniku dalších eh, masakrů. Ano. A protože eh, kdybychom nezasáhli, tak o půl hodiny později bychom měli další Srebrenici, Rwandu a tak dále. Čili skutečně toto musí vstoupit do mezinárodního práva, musí to být řádně upraveno a musí to být součást fungování bezpečnostních struktur, eh, včetně tedy Bezpečnostní rady OSN. A já myslím, že právě eh, RBOSN je eh, tím vhodným orgánem, ale je třeba, aby se mu dostalo také právní legitimity. A bohužel tady RBOSN není vnímána mnohými ve světě jako legitimní Eh, místo toho zásahu. A já myslím, že Evropská unie eh, je prostě hloupá, pokud bude nadále tuto otázku eh, zametat pod koberec. A já myslím, že také potřebujeme mít své, svou, své permanentní, permanentní křeslo v OSN, v Radě OSN, v Radě bezpečnosti OSN. A e, také je třeba omezit e, možnost uplatňování VETA e, ze strany stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Takže tak, jak to navrhuje Franciska, to znamená ustavení Eh, meziinstitucionální pracovní skupiny, která dá doporučení, jak zde postupovat a také eh, pokud se týče toho uplatňování práva VETA, takže to se taky musí týkat té otázky odpovědnosti chránit. A to je, myslím, všechno, co jsem chtěla říct. Eh, Mr. Tenok. Pan Tenok. Děkuji. Paní Gomez je velmi statečná, když napadá stanovisko brazilské vlády vzhledem k tomu, jak její strana je, má úzké vztahy s vládnoucí stranou v Brazílii. Nicméně tedy do záznamu. Já bych podpořil Brazílii, Indii a Německu eh, v tom, že by neměli mít veto jako stálí členové Rady OSN. A musím říct, že je to zajímavá debata. V britském tisku se to vždycky překládalo jako právo chránit a ne zodpovědnost chránit, a to už od času Iráku. Mně se líbí ten výraz právo chránit, což je přesnější a žádoucnější popis. Lidová republika Čína nemá ráda jakékoliv zásahy do své suverenity. Podívejte se, co se děje v Sýrii a také tedy se situace v mezinárodní eh, právní vědě mění. Nicméně já si myslím, že když řekneme, že členské státy mají zapovinnost jednat, tak to neodráží realitu, ať už hospodářskou schopnost, vojenské kapacity nebo ochotu jednat. E, my jsme teď hovořili o Severní Koreji, to je strašlivý režim, kde probíhají, proběhly v posledních 30-40 letech masakry v obrovském měřítku a e, jsou i další země, kde jsou páchány válečné zločiny, ale nikdo nechystá vojenskou intervenci proti těmto svrchovaným režimům. E, protože buď to, to není zajímavé, nebo je to příliš rizikové. Irák nám ukázal, jak těžké to je. Já jsem kdysi podporoval invazi do Iráku, ale teď, když se ohlednu, asi bych to už znovu neudělal. Navíc tedy ta invaze destabilizuje zemi a e, někdy tedy odstranění brutálního diktátora má nežádoucí účinky v tom, že vede k dalším brutálním e, represálím. Vy jste říkali, že na moje země, Spojené království, by se měla zdát veta, a to je tedy v takové oblasti, jako je, jsou lidská práva. Já si nemyslím, že vláda by s tím souhlasila, natož moje politická frakce, protože my všichni víme, jak složitá jsou rozhodnutí v oblasti zahraniční politiky a jak je třeba sladit různá dilema evropských zájmů, národních zájmů, humanitárních, obchodních, lidských práv a tak dále. My tady například obchodujeme rozsáhle s Čínou, která páchá represálie v Tibetu, ale nikdo nenavrhuje invazi do Číny. Děkuji. Paní Brandner. This is. Yeah, dear. Yeah, it's in the paper. Děkuji. Jsem vděčná za možnost vyjádřit se k tomuto návrhu za Evropskou vnější službu. My vítáme to, že se Evropský parlament soustředil na tuto iniciativu, ale také vlastně každý rok ve svých doporučeních radě doporučuje eh, nadále prosazovat ten princip zodpovědnosti. Také jste zorganizovali celou řadu důležitých setkání. Tato debata dnes je také důležitá, protože Evropská unie od té doby, co ten koncept byl přijat, a to nebylo jednoduché, protože je to politický koncept, nejenom právní koncept, vždycky bránila tu interpretaci z roku 2005 a snažili jsme se tedy ještě dále rozpracovat to, jak ji chápat. Řežili jsme například úlohu regionálních organizací. Loni proběhla potenciálně velmi náročná debata o potenciální militární eh, vojenské intervenci i dalších eh, opatřeních, jako je preventativní diplomacie, předcházení konfliktu a tak dále. My tady jsme měli úspěchy na poli diplomacie, ale také tedy jsme byli ochotní k nasazení. Evropská unie klade velký důraz na prevenci. A proto je vítané, že příští zpráva generálního sekretáře OSN, příští debata na poli valného schromáštění bude o prevenci. Evropská unie má možnost se zapojit do přípravy této diskuze tak, aby byla co nejvyváženější a abychom se soustředili tedy na to, na čem záleží nám, pokud je o potenciální intervence. My budeme již teď připravovat tady návrhy formulací této zprávy a to už vlastně činíme a i nadále budeme velmi aktivní. Evropská unie v tomto ohledu velmi vítá vstup Brazílie do debaty, i když některé naše členské státy mají trošku jiný názor na některá doporučení. Jedním z klíčových prvků této koncepce který si zaslouží důkladnou diskuzi, se týká toho, že je třeba být opatrný, abychom to neřešili pouze jako koncepci západu. Je třeba tedy zapojit země i na jeho země, které například měly přímé potíže, které vyplynuly z konfliktu v Libii. My tedy nadále budeme pokračovat v jednání s parlamentem, s dalšími institucemi, s třetími zeměmi o to, jak pracovat na implementaci tohoto principu. Nicméně nesmíme zapomínat na mezinárodní humanitární právo a to, jak je tento koncept řešen tam. Všechny ženské úmluvy jsou sice celosvětově ratifikovány, ale jsou tam významné mezery v tom, jak eh, interpretovat různé typy eh, ozbrojených konfliktů a proto je třeba být opatrný v tom, jak budeme eh, formulovat tyto právní rámce. Ještě jednou děkuji za příležitost vystoupit. Děkuji za všechny vaše připomínky. Byla to velmi užitečná debata. A já si z ní hlavně odnáším to, že vy jako kolegové a politické frakce byste uvítali, kdybychom formulovali naše vlastní představy o implementaci a o tom, jak dál pokračovat v tomto procesu. Já si myslím, že to je možné. Já jsem zatím neformulovala žádná doporučení, ale teď, když jsem se vyslechla od paní Ninsky, jak je to prakticky s implementací a, a další vystoupení, myslím, že pravděpodobně půjdeme tímto doporučeným směrem, což se vyžádá složité, ale také velmi zajímavé debaty. A souhlasím s paní Ninský a s paní Ana Franka, že jde o to jak to implementujeme, co to znamená pro naše každodenní politiku, jaká je naše zodpovědnost, pokud jde o prevenci genocidy. Máme vůbec nástroje, které by nám to umožnily? Já si myslím, že to jsou otázky, které bychom si měli klást. A jak už to bylo řečeno, preventativní nástroje jsou naprosto klíčové, pokud má být tento koncept uvěřitelný a nikoli pouze záminkou k vojenské intervenci. A pokud jde o ty další připomínky, prevenci genocidy a tak dále, přesně definované humanitární katastrofy, s tím já souhlasím, protože si jistě všimnete, že v mé zprávě nehovořím o Mali například. To není příklad humanitární katastrofy. A je pravda, že si musíme dát pozor na to, abychom nesměšovali různé věci. A já tady budu velmi ráda, když mi k tomu dáte ještě pozměňovací návrhy. Pak, co tu řekla paní Franka v tom, že je třeba postupovat společně, nikoli samostatně, to je pravda. Evropská unie se musí zapojit do diskuze na poli OSN, ale také s regionálními aktéry, ať už je to Arabská liga a podobně. A paní de Kaiser paní Gomez hovořili o tom, že ta reakce ne vždycky je přiměřená v situaci. A je pravda, že tady by bylo dobré, kdyby jakékoliv nasazení bylo řešeno interinstitucionálně. Byla bych ráda, kdybyste mi k tomu předložili nějaké návrhy textu, já budu pracovat na své verzi. Těším se každopádně na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Pozměňovací návrhy do čtvrtka 12 hodin, prosím. Nikdo nemá nic proti, takže tak to bude. A tím se dostáváme k bodu číslo 6 a to je návrh usnesení k eh, zprávě o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie za rok 2012. Spravodajem je pan kolega Howitt dávám mu slovo. Pozměňovací návrhy se předkládali do 28. ledna 18. hodiny. Děkuji, já myslím. Eh, tak, eh, pane předsedo, tak a v současné době si připomínáme události 24. prosince, kde došlo ve Skopě eh, k vyloučení některých poslanců z parlamentu. Došlo tedy eh, k velkým sporům na politické scéně a největší opoziční strana STSM odešla z parlamentu a chce nebo hrozí bojkotem lokálních voleb, které by se měly odehrávat koncem eh, března. Eh, to byly mm, samozřejmě nevítané události, tento výbor a eh, kolegové z parlamentu, také komise a členské země se snažili k tomu postavit a vyjádřit pozitivně vyjadřovali naději, že se nezvářeným stranám podaří vyřešit tyto problémy, ale zatím, teď už máme konec února, nedošlo k tomu žádoucímu pokroku. A já musím říct, že jsem mm, soukromně se všemi členskými, eh, se všemi tedy eh, stranami hovořil. Výsledky eh, jsou celkem povzbudivé. A chtěl bych jenom eh, říci, prosím, do zasnám, že opravdu velice litujeme současné politické situace, která ohrožuje budoucí pokrok a eh, vyzývám eh, k tomu, aby přímo v Makedonii došlo k uvědomění si toho politického pokroku, který tedy nastal zde v Bruselu a aby se využila současná situace, současná hybnost, kdy se daří konstruktivně řešit problémy a já bych je vyzval, aby nedošlo ke zastavení tohoto procesu. Jestliže ovšem situace v zemi v příštích dnech zabrání přijetí příslušného rozhodnutí řešení této situace, mohlo by to mít dopady na zastavení pokroku v příštích několika letech. Já jsem se vyjádřil v tom smyslu, že to, co se stalo 24. prosince, je vnímáno tak, že je spochybňována demokrati- eh, že není spochybňována demokratická, demokratický charakter země, ale vzbuzuje to velmi, velmi velké obavy. A já tedy doufám, že mě eh, tento výbor v tomto parlamentu podpoří eh, v tomto politickém statementu a Ehm, snad se shodneme také na tom, že pokud bude projevená politická vůle ehm, Makedonii, takže se snad podaří vyřešit tento problém. Já musím tedy se smutkem v srdci říci, že pokud tato krize nebude ehm, vyřešena a já tedy musím formálně, pane předsedo, navrhnout tomu tomto parlamentu, aby rozhodnutí o mé zprávě o několik týdnů odložil. A já musím říct, že eh, je to takto správně, nebo to reflektuje realitu. A já bych skutečně byl rád, kdyby naše zpráva mohla eh, vyznít pozitivně, s pozitivním doporučením a aby mohl pokračovat eh, tedy další pokrok. A já si myslím, že eminentní eh, možné, abychom se vyhnuli negativnímu vyznění zprávy. Čili já doufám, že odklad této zprávy bude také jasným signálem všem stranám ve Skopě, že my tedy její zemi podporujeme, ale opravdu si přejeme, aby došlo k vyřešení politické krize. A já bych chtěl říci, pane předsedo, a já bych chtěl poděkovat také stínovým zpravodajům, Eh, za konzultace, které jsem absolvoval s některými z nich eh, před návštěvou ve Skopě, ale také z EPP, ALDE, ECR, Zelení, eh, GUE a také socialisté a myslím, že všechny tyto skupiny politické jsou pro toto, tento odklad Čili zhodujeme se tady a já myslím, že náš jednotný postoj eh, bude ve Skopě slyšet mezi všemi aktéry. Eh, pane předsedo, já bych nicméně eh, rád se vyjádřil ještě k pozměňovacím návrhům a rád si vyslechnu komentáře kolegů a také si přeji, abychom dále ještě během zítřka vyjednávali o kompromisech ale já myslím, že bude záležet také na vývoji přímo na místě. Musím říci, že tady je mnoho pozměňovacích návrhů a nebudu je tady zmiňovat eh, jednotlivě a určitě budu reagovat eh, na to, co kolegové bylo chtít říct. Eh, pokud se týče pozměňovacího návrhu číslo 7 zelených, kde tedy je výzva k tomu, aby eh, došlo k vyřešení, eh, k vyřešení sporu eh, ještě před tím, než se k tomu vyjádří komise. Já myslím, že bychom zde měli podpořit postoj komisaře. Pokud se týče pozměňovacích návrh pana Stojanova, Eh, tady je, eh, to se týká vysloveně Bulharska, myslím, že ta formulace je nepřiměřená a že reflektuje příliš eh, zájmy Bulharska. Není, jak říkám, v souladu s přiměřeností a konstruktivitou. Takže já skutečně chci zapracovat také vaše zájmy, ale je třeba, aby to bylo přiměřené. Já velice rád eh, si s vámi mm, sednu a eh, budu tam opravdu rád reflektovat vaše návrhy, ale nesmí to být provokativní a nesmí to být destruktivní. A to eh, se týká vlastně všech. K odstavci číslo jedna z loňského roku já jsem doporučil že tam je doporučení k tomu, aby zcela jasně parlament eh, podpořil brzké zahájení a eh, přístupových eh, rozhovorů. Mnozí se snažili toto upravit vzhledem k současné situaci a já myslím, že to je další důvod pro to, abychom tuto zprávu ještě odložili. Já musím říct, že e, poněkud sympatizuju s pozměňovacím návrhem 26, který se dá spojit s mou 36. Já myslím, že to můžeme podpořit. Pokud se týče dobrých sousedských vztahů, e, tady mám řadu pozměňovacích návrhů, třeba 29, 30, 34, 35 a ty by mohly vplynout do jednoho kompromisu a e, pak je e, zde ještě e, jeden nebo 30, 39 a 41, tam je ten koncept dobrý sousedský vztahů poněkud jinak, ale já myslím, že by to, bychom to nějakým způsobem mohli z eh, úpravy. Eh, eh, pak tady máme další, někteří navrhovatelé používají termín game changer, který příliš nejsem s tím spokojený, to o tom ještě budeme jeden. Jinak, pozměňovací návrh číslo 50, tak tady musím říct, že trošku lituji toho, že to zaznívá a musím říct, že tady určitě byl určitý pokrok a měli bychom ho uznat jinak 53, eh, tak já jsem možná tak trošku proto, aby ten proces screeningu se eh, spustil. Nevím tedy, jestli eh, komise bude schopná reflektovat tuto naši pozici. Jinak, co se týče politické krize, mnozí se k tomu vyjadřili formou pozněvacích návrhů, tedy týká se to všech hlavních skupin a skutečně to bude muset ještě trošku projednat. Já eh, věřím, že respektive doufám, že i eh, se může eh, najít vhodná formulace. Pokud se týče bezvízového styku, takže já tady podporuji 69, 79 tyto pozměňovací návrhy v souladu s některými dalšími částmi o textu a já myslím, že udržení tohoto bezvízového styku je velice důležitá věc. Pokud se týče ilustrací, já si myslím, že tady Máme text, eh, který já myslím, že jistě můžeme upravit, ale pro mě je velice důležité, abychom se vyjadřovali politicky neutrálně. Mnozí eh, zde podali pozměňovací návrhy o multietnickém vzdělávání, což myslím je možno zapracovat do mého původního textu, proč ne? Pokud se týče Mezinárodního eh, soudního dvora, tak eh, to bylo loni. Já tedy nevím, zda eh, způsob, eh, jakým to tady máme formulováno, je ještě v současné době konstruktivní, ale určitě tedy já akceptuji to, že řada pozměňovacích návrhů o dobrých sousedských vztazích Řeckem si zaslouží jaksi studium a naší pozornost a já myslím, že je to podobně jako e, s těmi pozměňovacími návrhy bulharských kolegů. Čili já myslím, že bych ještě mohl pokračovat, ale rád si spíše vyslechnu debatu a zareaguji na návrhy kolegů. E, dnes tedy je situace taková, že opoziční strana e, absolvovala kongres o víkendu, ale přidržela se svého postoje a Eh, pořád, pořád tedy eh, hrozí, že v ke dni konání lokálních voleb by mohla stáhnout všechny své poslance z parlamentu, kteří by rezignovali na své mandáty. A eh, tady je třeba, aby mm, se Eh, termín pro přihlašování kandidátů do voleb eh, odložil ještě aspoň do soboty. A tady eh, zatím návrhy, které zazněly, nejsou přijatelné pro vládní stranu. Veřejné výroky, které k tomu zazněly, také nejsou zrovna pozitivní. Takže já nevím, snad se podaří najít eh, nějakou, nějaký kompromis. Já určitě tedy eh, budu dále spolupracovat eh, s panem komisařem a on sám také si odložil návštěvu do Skopje, který byl tedy plánovaný v rámci přístupového dialogu na vysoké úrovni a já vím, že probíhá mezi ním a šéfy eh, politických stran eh, intenzivní komunikace a já tedy doufám, že se podaří dosáhnout pokroku v řešení této politické krize tak, abychom mohli pokračovat. Tak, já tedy musím říct, že jsem si představoval tu debatu dneska jinak. Eh, opravdu vyjadřuji hluboké politování nad tím, eh, jak se situace vyvinula a je skutečně třeba, aby všichni eh, Makedonii si tedy uvědomili, jak hluboká je to krize, závažná krize nejenom tedy z hlediska vnitřní politiky, ale celého širšího kontextu. Já tedy jasně říkám, že Skopje a její politické strany si musí uvědomit, eh, jak závažná je situace my tady nechceme ukazovat prstem a říct, říkat, kdo je vinen. vinen. To není naším zájmem. Já tedy mm, doufám, že politické strany v tomto parlamentu a tento parlament nebude stranit jedné či druhé straně, ale my, eh, pokud zůstaneme jednotní tak tím nejlépe posloužíme budoucnosti této zemi. Eh, já vám děkuji. Pan Kukan. Thank you very much, Mr. Děkuji. Nejprve chci poděkovat zpravodajovi, panu Hovitovi za jeho dobrou práci a také za to, že nám představil svoji zprávu. Chci také poděkovat všem kolegům, kteří sledovali vývoj situace v Makedonii a přispěli k této zprávě tím, že předložili pozměňovací návrhy. Jak už jsme se bavili na předchozích zasedáních, já si myslím, že tato zpráva je vyvážená, souhlasím se zpravodajem, eh, pokud jde o vývoj situace v zemi. Ale, velké ale, Politická situace v zemi stále zbuzuje obavy, protože tento vývoj a tento vývoj může mít dopad na zprávu. Politické prohlášení po 24. prosinci nenabízí žádné řešení a já se obávám, že politická vůle ke konstruktivnímu dialogu zatím neexistuje. Mě tento vývoj dělá starosti, zvláště to, že opozice bojkotuje parlament a oznámila také bojkot nastávajících voleb do místních zastupitelstev. Je jasné, že v takové situaci lze spochybnit čistě pozitivní hodnocení integračního procesu. A proto bych rád apeloval na všechny makedonské politiky, aby zintenzivnili svou práci na hledání řešení. Bojkoty nejsou cestou ku předu, zvláště proto, že mohou mařit to, čeho země již dosáhla. A v tomto ohledu je mým záměrem souhlasit s návrhem zpravodaje odložit hlasování k této zprávě, nicméně ještě to budu muset prokonzultovat ve své politické frakci. Zítra odpoledne se setká zpravodaj se stínovým zpravodajem a to bude dobrá příležitost k tomu, abychom se dohodli na dalším společném přístupu Myslím si, že je v našem zájmu, abychom se dohodli, protože chceme, aby Evropský parlament byl pozitivním a konstruktivním hráčem v celé věci. Já nezdílím názor v tom, že nejnovější politický vývoj maří dosažený pokrok v zemi, ale myslím si, že by to mohlo zmařit budoucí pokrok. Také pořád ještě doufám, že politici v Makedonii budou postupovat zodpovědně v zájmu své země a občanů, ale <clears throat> obávám se, že tahle naděje pomalu mizí. Pokud jde o zprávu a pozměňovací návrhy, vyjádřím se obecně, protože jsme neviděli ty kompromisní návrhy. Dovolte mi říci, že souhlasím s tím, jak zpravodaj nazývá zemi ve své zprávě ve vztahu k Firom a k Makedonii. Nebudu podporovat pozměňovací návrhy, které by mohly vést ke zhoršení politické situace v zemi a nechci podpořit pozměňovací návrhy, které jsou jednostrané a mohly by zhoršit vztahy s Řeckem nebo s Bulharskem. A konečně, navzdory politickému, politicky patové situaci je třeba jí popsat konstruktivním způsobem. Protože to pomůže překonat problémy ve vztazích se sousedními zeměmi. Thank you, Chair. Uh, Děkuji. No jo. Děkuji za veškerou práci, za zprávu. A také za to, že se vydal na misi do Makedonie. Můžu podpořit návrh zpravodaje, odložit hlasování. Existují proto dobré důvody protože Řecko bylo v tuto chvíli jedním hráčem, které bránilo zahájení jednání. Ale nyní vlastně další překážku vytvořili makedončtí politici sami. Protože jednou, jedním z předpokladů pro zahájení vyjednávání je dobře fungující parlamentní demokracie. A pokud si to sami politici ohrozili, tak vlastně sami sebe blokují. Čili i kdyby najednou Řecko náhle a moudře souhlasilo se zahájením jednání, pořád zůstávají důvody k tomu, abychom vyčkali. Spravodaj zmínil několik pozměňovacích návrhů. Já se vyjádřím ke dvěma. Je to pozměňovací návrh 7, kde se říká, že ty hlavní věci bude třeba řešit na konci přístupového období. Vy jste zmínili ústní pozměňovací návrh, já bych to ráda slyšela. Nechci to odmítnout ještě předtím, než si to vyslechnu, ale možná, že tady máme tedy opravdu naprosto rozdílná stanoviska. Podle mého názoru tohle musí být řešeno před přistoupením, ale naprosto nezávisle na procesu přistoupení. Protože tady hodnocen čistě podle kritérií. Čili říci, že to hlavní jsme vyřešili na začátku, nám to vlastně kombinuje s procesem přistoupení a k tomu by nemělo docházet. Další pozměňovací návrh je 53. Vy jste zmínili že tedy ten eh, přeskum, ten screening může zahájit pouze rada. My eh, s tím souhlasíme. A my jsme tedy také se rozhodli oficiálně požádat radu, aby pověřila komisi tím, aby začala se screeningem co nejdříve. A to i přesto, že vyjednávání zatím nemohou začít, jsou zablokována Řeckem. My to ještě ověříme, abychom se ujistili, že je to v souladu se smlouvami. Děkuji mnohokrát. Chtěl jsem velice poděkovat panu zpravodaji za tyto aktuální informace k situaci ve firmu. Samozřejmě nás tato situace zneklidňuje všechny. Krize, která tam nebyla překonána, a já mám také do zkušeností jako zpravodaj o Albánii a domnívám se, že je správné a tenkrát bylo také správné. Dokud existuje krize, nelze opravdu vypracovat, není když pravda a proto se domnívám, že bychom měli odsunout hlasování. Ale s ohledem na politickou krizi bych rád učinil ještě několik krátkých eh, připomínek. Za prvé, dokud politická krize trvá, doufám, že skončí co nejdříve. Nemůže se hovořit opravdu o problémech, alespoň o těch bodech, na které existují různé názory, protože to je vlastně také předmět konfliktu. To je tedy moje první podmínka. Za druhé, krize a normalizace, ke které doufejme brzy dojde, aby se dalo opět hovořit o důležitých věcech. Tady se vlastně jedná o odpovědnost politických sil států, které jsou odpovědné za vyřešení krize. Sice ve státě samotném vidíme to zhodnocení situace. V této zemi existuje e, skutečně mnoho bodů hospodářské a sociální krize. Hospodářská a sociální krize se tam projevuje vlastně daleko silněji, než jak je to uvedeno ve zprávě. Tady bych rád uvedl situace mladých nezaměstnaných. Takže 60 mladých lidí eh, jsou nezaměstnaní. Eh, čili tady bych ještě jednou, jak zpravodaj i nám, rád eh, uvedl před očima, že musíme mít na mysli realistický obraz a že tedy tato země musí eh, nejprve překonat eh, tyto problémy. A teď něco k pozměňovacím návrhům, které jsme dodali k textu. Pokaždé, když hovoříme o firmu, existují tady určité věci, milí kolego, milé, milí kolegové. Není správné, když problém přistoupení firmu nahlížíme jako problematiku přistoupení, které blokuje Řecko. To je bohužel nesprávné, ale stále ještě existuje toto nedorozumění. A to vám říká někdo, kdo není členem vlády. Naše strana není členem vlády. Já tady teď nehájím žádnou vládu. My jsme v Řecku v opozici. A tento problém nelze prostě vidět tak, že když Řecko dá zelenou, tak půjde vyjednávat o přistoupení. Já vím, že tady existuje celá řada nejrůznějších názorů, ví to i zpravodaj, ale teď se jedná o následující věc. Domnívám se, že nemůžeme vyžadovat začít vyjednávat o přistoupení, aniž bychom pojmenovali problém vlastním jménem. To je jako kdybychom eh, zahájili dlouhé řízení a pak bychom prostě problém názvu přenechali OSN. My nemůžeme prostě ten problém vyřešit jinak. Nemůžeme prostě změnit pořadí, to by nám skutečně mnoho nepomohlo. Nemyslím si, že by nám to pomohlo s ohledem na interní problémy s naší sousední zemí. Za druhé, také se domnívám, že není příliš vhodné, také jsem k tomuto mm, sám dal pozměňovací návrh, když pozměňovací návrh říká, že makedonský používá organizace OSN. To není pravda. Eh, ti se dohodli na tom, že prostě je třeba nalézt nějaký název. My sice říkáme, že je to pravidlo, ale to je jako kdybychom udělali nějaký, nějaké rozhodnutí předem, jako li, uspěchané. To byly tedy mé hlavní připomínky. A také ještě obecná připomínka odpovídající prvnímu hodnocení, které jsem si vytvořil. Máme-li teď dojem, že otázka její názvu je bilaterální otázka mezi Řeckem a Firomem, Pakliže to dostane zvláštní odstavec dobré sousedské vztahy, tak znamen, to znamená, že to je mezinárodní problém a to znamená, že to nepomůže překonat problém jako takový a doufám, že se na to pan zpravodaj ještě jednou podívá. Vím, že tady jsou uh, různé problémy, ale je třeba podívat se na to, jak přesně a kde se tento problém má oslovit. A ještě něco na závěr. Uh, připomínky týkající se ekonomické situace a pozměňovací návrhy. Domnívám se, že to by mělo být respektováno. Víc času už nechci brát. Děkuji mnohokrát. Pan Kino. Děkuji. Děkuji. Chci také pogratulovat panu zpravodaji k této zprávě. Je to velmi vyvážená, taková neutrální zpráva. ale chci prostě říci, že jsem spolu s kolegy předložila spoustu pozměňovacích návrhů, například 31, která se <clears throat> týká důležitého principu kolem bilaterálních otázek. Například neměli bychom <clears throat> házet klacky pod nohy zemi, která se chce připojit k Evropské unie, dělá všechno, co může ve smyslu reform a tak dále. Potom pozměňovací návrh 107, který je vám blízký a může vést k odložení hlasování ke stanovisku, kdy tady vyzýváme opozici v Makedonii, aby se vrátila na půdu parlamentu, protože parlament je jediné místo pro výkon demokracie. A bojkot parlamentu nebo rezignace z parlamentu je tedy naprosto nesmyslná. Pozměňovací návrh 121 o reformě soudnictví 123, 127 o boji s korupcí a organizovaným zločinem. Makedonie, já to musím říci, jako zpravodaj za Černou horu. Černá hora ani nebyla kandidátskou zemí a nyní eh, vlastně už jedná o přistoupení, zatímco Makedonie už byla kandidátskou zemí před sedmi nebo osmi lety takže je to opravdu smůla, že Makedonie nepostupuje ku předu a jediné, co můžeme udělat, k dosažení pokroku uděláme a doufejme, že tato krize parlamentní demokracie bude moci být vyřešena. Tak, aby komise mohla vydat pozitivní doporučení a vyzvat radu, aby zahájila přístupový proces s Makedonií. Βέβαια, αντίστοιχη συζήτηση έχουμε κάνει επανειλημμένως. Tak, takové debaty už se v minulosti odehrály prakticky každý rok se odehrávají. Ale ta dnešní otázka zní takto jaký je skutečný problém této země. Jde o to, že by snad Řecko blokovalo přístup. Ne, v té zprávě jsou skutečné eh, problémy popsány. Jsou to nedostatky v systému justice, korupce, nedokonalé, nedokonalá implementace některých svobod, jako třeba tisku a novinářů, a dále se nyní eh, řeší eh, problém jména na půdě OSN a není to bilaterální problém, ale internacionální. No, my jsme nedávno měli setkání a eh, Řecko předložilo konkrétní návrhy a nikdo za to vůbec nereagoval. Na to vůbec nereagoval. Čili to je prostě takové svatouškovské tady taká teorie, že tam všechno je v pořádku v této zemi a že to všechno brzdí jedině Řecko. Já myslím, že eh, to se jasně ukazuje na tom návrhu odložit hlasování. Ta země má skutečně mnoho problémů, ale kromě toho ještě nemá vyzrálý politický systém. Opozice bojkotuje parlament. A to je důvod, proč eh, odložit hlasování, protože si myslíme, že skutečně je třeba dá to všechno do pořádku a teprve někdy, eh, jestli si někdo myslí, že hm, to počkáme, počkáme do června a všechno se vyřeší a budeme mít krásnou poslední zprávu, já myslím, že eh, to je poněkud naivní. Já bych chtěla doporučit výboru, aby prostě hlasoval podle plánu a abychom mm, prostě reflektovali realitu. Proč ji máme mlžit? Je to snad politicky správné stanovisko? Já tedy si myslím, no já to nebudu popisovat, co si myslím, ale je důležité, že prostě ta zpráva musí reflektovat realitu realitu takovou, jaká dnes je. Neboli eh, tady je snaha mezi řádky poněkud zamlžit skutečnost, ale to prostě mezi řádky prosvítá. Já opravdu nevidím důvod k odkladu hlasování. A já doufám, nebo spíše je tady jakási snaha prostě to nechat uležet a ono se to nějak vyřeší, ale ne, tam prostě žádná rychlá normalizace nenastane. A jestliže to tady komise pořád nechce uznat, tak je třeba se tam zajet podívat, jak to vypadá. Tam je zcela jasná konfrontace, to je ano, ale je to také otázka, jak tam funguje politika. Ta ještě dále zostřuje tyto eh, konfrontace a vytvářejí se nedobré, ale špatné sousedské vztahy ano, a je to prostě tak, že nemůžeme mít dvojí metr, že by nejdříve někteří vstoupili a potom řešili problémy, zatímco nejdříve, jiní si musí nejdříve vyřešit problémy a teprve pak mohou vstoupit. Děkuji, pan Kirilov. Chairman, uh, let me also commend the report. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl skutečně uh, složit poklonu Richardu Hovitovi, uh, jakou obrovskou energii věnuje práci na zprávě k této zemi. Eh, není pochyb o tom, že my skutečně máme zájem na to, aby v země z takovéhoto důležitého regionu, jako je západní Balkán, vstoupila do Unie, to znamená budoucí stabilitu. Já si myslím, že pokud se týče návrhu odložit tuto zprávu, tak ta situace je opravdu taková nestabilní, takže my říkáme, ano, a počkáme a pak se uvidí. Ale já musím říct, že eh, v té zemi se mm, objevují určité příznaky už nějakou dobu a možná, že eh, Někteří si myslí, že jinak věci jsou v podstatě v pořádku. A někteří kolegové už řekli e, to, co chci říct já, totiž, že jsou tam vážné pochybnosti o e, demokratických standardech, třeba e, vůči lidem, kteří se považují za jiné etnikum, potom jsou tam jakési nacionalistické výbuchy to, co se překvapivě stalo v červenci, eh, pardon, v prosinci, eh, někteří o tom moc nehovoří, ale já myslím, že je to velice důležité. Nejenom v Evropě, ale kdekoliv na světě, jestliže eh, do parlamentu je přizvána policie, která má vyhodit opoziční poslance ven, a pře, předtím tedy nejdříve musí vyhodit eh, žurnalisty, aby neviděli, co se děje, no tak k tomu bychom se snad měli jasně vyjádřit. Já neslyším, eh, že by se komise k tomu jasně vyjádřila. Spravodaj eh, ano a za to zaslouží chválu. Jestliže se stavíme kriticky k opozici, že tedy se nevrátila do parlamentu, to je správně určitě. A já eh, jsem proto, abychom se k tomu stavili váženě. Ale co s tím, když vás někdo z parlamentu vyhodí? Já myslím, že tady bychom opravdu měli být vyrovnaní a měli bychom tady jasně říci, co si myslíme také o vyhazování eh, poslanců z parlamentu policií. A Teď otázka je, eh, eh, odvážila by se policie, kdyby neměla vysoké krytí? Takže já myslím, že tady bychom měli, být, měli jít více eh, do hloubky. Pokud chceme fungovat konstruktivně, tak to musíme udělat. Já si myslím, že my tady skutečně musíme poněkud zatlačit na demokratické standardy, tak jak je realizuje tato konkrétní vláda. Já myslím, že ona tady příliš eh, jaksi demokratické kredibility neměla nikdy, ale my jsme nad tím přivírali oko. Also zunächst einmal möchte ich... Takže nejprve bych rád řekl, že se zaobíráme zprávou Komise o pokroku a sice o roku 2011 v němž Makedonie, a já opakuji Makedonie, Makedonie, Makedonie, rozvinula vynikajícím způsobem. To říká tato zpráva o pokroku, aniž by se vyhýbala kritickým bodům. Příští rok se budeme zaobírat kritickými událostmi. Kolega Howitt, podle mého názoru, předložil vynikající vyvážený text a také sdílím jeho názor a podporuji ho velice masivně, že my zde nemáme odrážet konfrontace, eh, které existují v zemi samotné. My musíme ukázat makedonským stranám, že máme společnou linii a to znamená dodržení kritérií, až od makedonských stran očekáváme, že zcela jasně budou spolupracovat na cestě do Evropské unie a nebudou vyvolávat neodpovědné vnitropolitické konfrontace na, záda, na zádech a ku škodě integračního procesu e, směrem k přistoupení do Evropské unie. Tady je naprosto jasný konsensus mezi všemi silami Evropského parlamentu a domnívám se, že kolega Hoyt to vynikajícím způsobem vyjádřil nápad nějakého odsunutí je možná, rozumná a klidně to podpořím. A chápu taky, eh, že při tom kolegovi Hovitovi není dobře. A mně se udělo ještě hůř, když jsem vyslechl druhou část debaty, eh, protože tady existuje nebezpečí, Eh, že eh, Toto nejprve rozumně se jevící osunutí může být zneužito, a to bych tady rád řekl, nesmí být zneužito kvůli třem věcem. Nesmí být zneužito či nepochopeno od těch, kteří v zemi bojkotují a kteří v zemi provokují jako znamení toho, že mají úspěch a že chtějí dále provokovat a dále bojkotovat. Nebudeme odsouvat proto, abychom podpořili ty, kteří vnesli potíže do debaty, nýbrž eh, eventuálně odsunutí proto, aby došlo ke koncu, konsensu. A za třetí nikoliv odsunutí jako signál radě, aby odsouvala dále vyjednávání o přistoupení. A kolegyně Janaku pořád hovoří o vstupu, teď vůbec nestojíme před vstupem. Konečně po deseti letech po propůjčení statutu kandidáta, takřka deset let po propůjčení statutu kandidáta, bychom konečně měli začít vyjednávat o přistoupení. O to jde. A posunutí zprávy o několika týdnů nemůže být zneužito těmi, kteří nechtějí žádná vyjednání o přistoupení a chtějí je stále odsouvat. A třetí nepochopení také nesmí existovat. A sice, aby toto odsunutí vyjednávání o přistoupení toto odsunutí zprávy nesmí být zneužito pro odsouzení vě- pro odsunutí vyjednávání o přistoupení, ale také nesmí být zneužito o zneužití eh, toho neustálého vyjednávání o názvu země. A já říkám naprosto jasně, neexistuje tady vůbec žádný problém názvu státu, není to ani bilaterální, ani evropský, ani mezinárodní eh, otázku. Kromě Řecka neznám žádnou zemi, kde by existoval takový problém. Existuje pouze v hlavách určitých řeckých politiků a jsem skutečně toho názoru, že už bychom s tím konečně měli přestat změnit název země, na tom už se dávně za kulisami dohodli a mohlo se to dávno udělat ale že lidé v Makedonii si sami říkají Makedoniané, to přece není možné zakázat, stejně tak, jako že my bavoři si říkáme bavoři. A proto je naprosto absurdní, aby se nadále provozovala tato hra a proto já říkám naprosto jasně ano ke kursu pana kolegy Hojta a skutečně ne pro e, zneužívání tohoto kurzu. postpone the vote. Yeah. Uh, Náš uh, stínová zpravodajka Norika Nikolaj tady bohužel není, ale já bych chtěl vyřídit uh, to, co ona chce říci. Chceme vám poblahopřát za tuto zprávu, za vyváženost a za to nadšení a pozitivní energii, kterou uh, investujete do Makedonie, do vztahu s Evropským parlamentem a k vašemu úsilí vytvořit daleko lepší atmosféru. Na druhé straně musím říci, že e, politický dialog na vysoké úrovni nemůže nahradit proces přistoupení. O to nám jde. Bohužel e, nedávná nedávný vývoj vytváří novou situaci. Vaše zpráva je velice pozitivní a e, bohužel ta zpráva e, se dostává jaksi do e, virtuální polohy, poněvadž realita je úplně jiná a daleko negativnější a rozdíl mezi touto virtualitou a realitou se prohlubuje. Proto si myslíme, že odklad je docela dobrý kompromis. Samozřejmě, že eh, proběhne, to je nevinutelné, proběhne boj o eh, reinterpretaci toho, že něco bylo odloženo. To se nedá dělat. Stefano Stanino tady byl mnohokrát a eh, náš komisař se pokoušel dosáhnout dosáhnout splnění předběžných podmínek jejich naplnění a nakonec to nešlo a musel odložit eh, svou návštěvu. Bohužel Makedonie politicky klesá, potápí se, noří se do politického zmatku a já bych skutečně chtěl vyzvat makedonské politiky, aby pohledli do zrcadla, aby se přestali navzájem obvinovat a začali hledat řešení. Poněvadž já musím říct ještě další věc k západnímu Balkánu. Ministerští předsedové Srbská a Kosova se setkávají neustále. Pětkrát se už setkali zde. E, brzy tady budou po šesté v Bruselu. Toto je dialog na vysoké úrovni a takto se e, plní dohoda, ale přesto e, mezi sebou sami nekomunikují. Čili já si myslím, že nastává okamžik pravdy a je třeba vyslat jasný signál. A nyní já tedy e, přepnu do vlastního jazyka, poněvadž e, chci říct něco o národní identitě a chci hovořit slovanským jazykem. Já jsem ze Slovenska, hovořím slovensky a patřím do rodiny slovanských národů. A nedávno tomu tak bylo i na západním Balkánu. Zde máte také dva slovanské národy, Bulhary a Makedonce. E, všichni uctívají stejné svaté, mají ty též básníky, literáty, navštěvují ty též kláštery. A nyní se dozvídáme, že Makedonci už nejsou slované hovoří slovanským jazykem, e, píší cyrilikou, e, mají slovanskou gramatiku, ale už prý nejsou slované. A jak potom tedy bulharskou Bulharsku to je? Prostě politické elity v Makedonii se musí uvědomit, že páchají velkou škodu na politickém poli. Kdyby se některé další slovanské národy pustily do přepisování vlastní historie, pak by došlo k balkanizaci celé Evropy v tom nejhorším slova smyslu. Proto si myslím, že je na nejvýš případné, abychom právě v této chvíli vyzvali vládu i opozici, aby se z prehistorie vrátili do dneška a umožnili nám, abychom zde v Evropském parlamentu dokončili zprávu za rok 2012. Ale samozřejmě oba dva musí učinit kroky. Koalice i opozice. Jedině takto budeme schopni podpořit svého zpravodaje a pomoci Evropské radě a komisi přijmout doporučení a stanovit datum zahájení jednání. Já si uvědomuji, že má slova budou bolestná pro Makedonce a že je to velká výzva také pro našeho zpravodaje v této místnosti. A je to také velká výzva pro ty, kteří se musí rozhodnout, jestli s tímto vystoupí veřejně nebo ne. Ale je to prostě tak, že jedině eh, Makedonie může pomoci eh, sama sobě. Eh, děkuji vám za vaše vystoupení. A nyní pan Komucakos. Thank you, chair. Děkuji. Politická situace ve Skopě je velmi problematická. Instituce sotva fungují, demokratické normy jsou denně porušovány a demokracie v podstatě usnula. Nebo Eh, navzdory vaší intervence bychom si neměli nic namlouvat. Jsme v nelehké situaci. Když věci jdou hladce, Republice Firom, můžete říct, že je třeba vysílat pozitivní signál, podpořit je a tak dále. Ve chvíli, kdy se věci zhoršují, říkáme, že bychom neměli odradit. Musíme si to ale rozmyslet. Buď to, když tedy věci, věci běží hladce, budeme podporovat, a když neběží, tak budeme odrazovat, budeme kritizovat, a to takže striktně a smysluplně. Nemůžeme tedy vždycky vysílat jenom pozitivní signál ať už se v zemi děje cokoliv. A ještě jedna připomínka. Zase někteří kolegové ukazovali prstem na Řecko. A já se jich chci zeptat, kdo si vzal slovo na poslední Evropské radě? A řekl, že bychom ještě neměli zahajovat jednání. Bylo to jenom Řecko? Ne, byla to i další sousední země, Bulharsko. A další členské státy váhaly ale tedy každopádně vystoupilo Řecko a Bulharsko. A víte, že i Albánie má své prsty v interní situaci v republice Firom. Co to znamená? Znamená to, že tři sousedské země, Bulharsko, Řecko a Albánie, mají zásadní problém s Makedonií. A tady v tomto demokratickém parlamentu ukazujeme prstem na dva partnery Bulharsko a Řecko plus Albánie. A jediný tedy mudrc tady je pan Krebský. To mi zní trochu podivně. A poslední připomínka. Kdy pane Kukan, vy jste vyzval makedonské politiky, aby udělali to či ono. Napadlo vás někdy, že riskujete to, že se stanete adresátem desít, desítek eh, dopisů od eh, mých kolegů, kteří zastupují řec, Makedonii v řeckém parlamentu. Byly by to tucty možná stovky dopisů, protože 30 až 40 poslanců eh, řeckého parlamentu zastupují Makedonii. A já to tady zmiňuji, protože se to týká toho, jak budeme nazývat republiku v textu, jestli Firon, Firom nebo Makedonie. Čili ta situace je složitá, je komplikovaná. Naším strategickým cílem je dostat tuto zemi do Evropské unie za předpokladu, že se podaří dořešit její problémy. To je vše, co jsem k tomu chtěl říci. Chtěl jsem se tady jenom připojit k vystoupení paní Janak. Děkuji. Pan Plenkovič. Thank you very much, Mr. Kuka. Děkuji. Děkuji. Nejprve chci ocenit práci pana zpravodaje, se kterým jsem se před rokem a půl setkal i ve Skopě na konferenci, takže vím, že jeho snahy stran Makedonie jsou skutečně konzistentní. Moje prohlášení dnes se odvíjí z podobné zkušenosti, kterou Chorvatsko udělalo v posledních 15 letech. 24.11.2000 na záhřebském summitu Makedonie podepsala smlouvu o přist- dohodu o přistoupení, nebo tedy o zahájení přístupových jednání, promiňte. A pro nás to znamená začátek éry, kdy zemím v, naší, v našem regionu byl tak trošku mazán med kolem huby, pokud jde o potenciální přistoupení. Nicméně pravda je, že Chorvatsko je nyní čtyři měsíce před přistoupením, zatímco Makedonie je tedy kandidátskou zemí od roku 2005, od roku 2009 komise usiluje o zahájení přístupových jednání. Všechno je to velmi frustrující. Čili neměli bychom se opírat pouze o reformy. Ve chvíli, kdy zahájíme eh, jakákoliv jednání o reformách, je to jenom taková náhražka řádných přístupových jednání. A proto tato zpráva, která podle našeho názoru velmi dobře vystihuje zjištění komise z října loňského roku, otvírá cestu ku předu. My jsme přesvědčeni, že opozice by se měla vrátit zpátky na půdu parlamentu. Bojkot parlamentu rozhodně není způsob, jak problémy řešit. A principiálně se vší úctou k řeckým kolegům. Musím říci, že my jako Chorvatsko jsme přesvědčeni, že tedy řešení evropské otázky bilaterálním způsobem není vhodné, nepřispívá to k integračnímu procesu. Děkuji. Děkuji. Paní Pak. Milé kolegyně, milí kolegové, Pane Hojče, chtěla jsem vám pogratulovat k vaší zprávě, velmi se mi líbí a domníváme se, že musíme také zvážit, promiňte, to bylo Řecko, <laughs> protože použil řecký poslanec vozík Samozřejmě, že tato zpráva eh, se eh, zakládá na tom, co se stalo v roce 2011, ale nesmíme zakrývat oči před tím, co se stalo teď. Eh, čili nemůžeme říci, to jenom souvisí s rokem 2011, to by, bylo příliš, to by byl příliš zúžený pohled. Ale otázkou není, jak řekla paní Fraučana, paní Čanako, mezinárodní otázka. Je to bilaterální otázka, kterou člověk může chápat nebo nemusí, ale je to ani paní Paková, ani pan Howitt, nikomu z nás nevadí, že země se jmenuje Makedonie. Já také musím říct, že ten kolega je tady ještě, ano chudák pan Kukan teď dostane zlé dopisy eh, od Makedonců, kteří jsou v řeckém parlamentu. No to jsou přeci snad řekové, ne? Bavoři Eh, kteří sedí v německém parlamentu, jsou taky bavoři, ale jsou to Němci, takže předpokládám, že makedoněné, kteří byli zvoleni, byli přeci zvoleni jako řekova a ne jako makedoněné, tak nebo to nechápu tedy. Ale mám pocit, že to prostě problém není a že se z toho problém dělá a to bychom neměli akceptovat. Druhá věc, kterou chci říct, bohužel ten bulharský kolega už tu není. Eh, lokální volby, které mají být bojkotovány, mě se ptali, a já mám zkušenosti z Albánie, s bojkotem stran, eh, prostě, kde jedna strana se pokouší, druhá strana se pokouší eh, bojkotovat. Možnosti bojkotu na Balkáně jsou vždycky velké a já si myslím, že musíme naprosto jasně říci, musíme jasně říci, kdo bojkotuje, není to žádný demokratický prostředek. Je to hloupé, protože se ostatním přenechá pole a znamená to, že země jako taková není zralá. A já se domnívám, že opozice v Makedonii stejně tak jako jiné strany vojí, chtějí do Evropské unie. To znamená, že bychom je měli vyzvat, aby šli do voleb a postavili své kandidáty a proto chápu klidně posunutí eh, našeho hlasování, protože doufám, že i poté to bude možné. Za druhé bych ráda řekla, problémy v této zemi jsou velké a zvětšily se. Vím, že když Makedonie dostala v roce 2005 statut kandidáta, tak si ho zasloužila, jinak by ho byla nedostala. Ale že musí čekat až do dneška, aby se začalo s vyjednáváním o přistoupení, je absurdní a souvisí to prostě s tím jedin, s tou jedinou záležitostí, prostě s tím názvem, se jménem, a že mezi tím se tam navršila řada problémů, když teda byla veděna v roce 2005, je způsobeno tím, že na základě stále nejistoty, jak to bude dál, i v této zemi propukl nacionalismus nebo zvětšil se nacionalismus jako v sousedním státě. Ani já se nedomnívám, že aktuální vládu bychom měli teď vlád chválit za to, že je nacionalistická, že ne tam vlastně neměla, že teď vytahuje silné prostě muže makedonských dějin a staví jim sochy což je strašné a nemusí to být proto, že to dráždí sousedy. Ale není to tak, že by soused nedráždil taky. Je to prostě e, jako č, zapeklitý kruh, který je třeba protnout. Dokud kolegyně a kolegové budou moci vstoupit, to ještě poteče hodně, hodně vody eh, Balkánem dolů. Ale Jeli, máme-li šanci, pratujte na aký komunitér a zapomeňte na, těchto, na tyto nacionalistické věci. To bych prostě takhle řekla. A teď se zeptám kolegů ze Řecka, jestli tady ještě vůbec nějací zbyli. Gorgos tady ještě je pro boha, jak si mají říkat to lidé, přece nespadli z nebe, jsou to makedoněné, jestli to teď jsou stejní makedoněné jako makedoněné v Řecku, nebo jestli to jsou ti makedoněné, eh, kteří eh, žijí v, té, v bývalé části společné Makedonie, no přece není žádná škoda. Bože, bože, jako eh, taky teď není bývalá Jugoslávie, lidi mají své jméno, a lidi musí mít právo aspoň používat přidavné jméno makedoni, makedonský. Jak řekl předtím už jeden kolega, eh, to už, o tom už se dávno hovoří, ale je třeba prostě pracovat na tom, a, abychom mohli eh, používat to adjektivum a není možné, aby někteří tady pracovali, aby Řecko si myslel, že nesmí používat makedonští eh, v tom případě bychom jim nemohli ani věřit. Já si myslím, že člověk by měl používat trošku více rozumu a taky lásky k bližnímu a v tom případě už by byl problém dávno vyřešen a Makedonie by nebyla v tak obtížné situaci, ve které se nachází teď, protože etnické problémy se kvůli této diskusi o názvu stále zostřují, protože jedním je název možná jedno a druhým není jedno. Takže apel, já nevím, jenom že člověk prostě apeluje na lidi, kteří už tu nejsou, anebo na, apeluje na lidi, kteří prostě ale je skutečně zvláštní, že v této otázce se tak strašně snaží jenom Bulhaři a Řekové. Něco zatím musí být, ale s tím nemohou nic začít. Buďme upřímní, hovořme o skutečnostech, jedině tak se dostaneme dál. Děkuju. Děkuji a nyní paní Ibry Sageč A vracím předsednické křeslo panu předsedovi. Děkuji, pane předsedo. A vidím, že stále jste si nezapamatoval na jméno. Už mě neposlouchá, no. Ano, ale už je to eh, jaksi lepší než eh, před eh, předevčírem. No, ještě máte pár let čas, abyste se naučil. Uh, det är, inte så, det är inte så lätt att komma efter Doris, efter eh, ett så grundligt och... Takže já jsem ráda, že teď mohu hovořit po Doris, která velice důsledně popsala, jak vypadá situace a já s ní mohu stoprocentně souhlasit v tom, co řekla. I souhlasím naprosto s tím, co řekl pan Poslt, ale přesto si dovolím i já učinit několik poznámek. Většina kolegyň a kolegů, kteří jsou proti tomu, abychom posunuli hlasování, přicházejí z Řecka a z Bulharska. A kolegové z Řecka říkají, že to není vina Řecka, že ještě nezačala vyjednání o přístupu kolegové. Nikdo neřekl, že Makedonie se stane automaticky eh, členem Evropské unie, kdyby, od toho ne, kdyby tomu nebránilo Řecko ale vyjednávání o přistoupení by mohla alespoň začít, kdyby Řecko nebylo proti. A to je přece rozdíl. Mezi začátkem vyjednávání a vstupem leží celé roky tvrdé práce, snah. Země, kterou zastupuji já, a sice Švédsko, dlouhé roky vyjednávalo, bylo to více než pět let a e, to lze velice těžko srovnávat hospodářskou demokratickou situaci 200 let bez války a tak dále a to rozhodně nelze srovnávat se situací na Balkáně. A přesto jsme museli tak dlouho vyjednávat, to znamená, že není možné vůbec myslet na to, jak dlouho bude trvat, až budou uzavřeny všechny práce a, a veškeré vyjednávání. Domnívám se, že i Makedonie musí dosáhnout mnohých věcí jako celá řada dalších balkánských států, ale to nejlepší je zahájit vyjednávání o přistoupení. A myslím si, že dobré je, když jsme řekli, že si přejeme, abychom eh, eh, dosáhli toho, eh, aby brzy vstoupilo Chorvatsko, aby a za chvíli brzy budou potřebovat vyjednávání Srbsko o přistoupení. A většina možností způsobí, abychom z naší strany se snažili vyvíjet tlak a abychom se snažili podpořit státy při jejich reformách. To znamená, všechno to, co tady kritizujeme, lze přece odstranit. A ještě jednou na adresu řeckých kolegů. Georgiosi, ty jsi řekl, že to není jenom Řecko, ale také Bulharsko, Mohu souhlasit s Doris, co řekla ona od roku 2005, když Makedonie dostala status kandidáta, bylo to jenom Řecko. A my jsme varovali, že když se nebude pokračovat v reformním procesu, a to neplatí jenom tam, to platí pro všechny balkanské země, tak vznikne neklid a bude se zvyšovat nacionalismus a pak se budou všechny problémy jenom násobit. Předtím už jsme varovali tenkrát. A i řada dalších eh, čekala, aby Srbsko dostalo nějaký termín pro zahájení vyjednávání. A situace, že teď to není eh, jenom Řecko, ale i Bulharsko, to přeci není nové. Předtím jsme varovali před několika lety pakliže e, Řecko bude blokovat e, zahájení vyjednávání kvůli názvu e, a připojí se Bulharsko, tak to nezůstanou jenom tyto dvě země, ale bude jich víc, protože prostě se bude násobit nacionalismus. A protože bude vidět, že nevznikají, nedochází k reformám, které by měly proběhnout když chceme reformy, chceme def- demokracii, pak je třeba učinit první krok. Každá země musí mít právo pokračovat dál, když uzavře část, kterou odpracovala. A Makedonie vlastně přešlapuje již celá leta na místě. A nebude dobré, když zemi necháme nadále čekat. A proto bych byla skutečně pro, abychom co možná nejrychleji pokračovali dál a chci eh, pogratulovat panu Hojtovi k textu pro jeho dobrou vůli nalézt kompromis eh, a podporuji veškeré tvé snahy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Je mi jasné, že výbor bude dále sledovat politickou situaci, nicméně musím říci, že vyhodnocení ve stanovisku do značné míry odráží obsah zprávy o pokroku komise loňského roku, včetně tedy těch debat, které jsme měli dnes. Závěry eh, ze zprávy o pokroku říkají jasně, že vysoká úroveň přístupových jednání fungovala jako katalyzátor v procesu reform. Také jsme upozornili na některé nedostatky, ale řekli jsme jasně, že nejlepší je bude řešit v procesu vyjednávání. Proto jsme také řekli, že je nezbytné pokročit dál eh, v procesu eh, vyjednávání, abychom konsolidovali reformy a eh, minimalizovali riziko nežádoucího vývoje. Samozřejmě nemůžeme ignorovat současný vývoj situace. Situace nám dělá starosti, jsme frustrováni tím, že se nepodařilo dosáhnout pokroku. Tato krize trvá už příliš dlouho a komise spolu se svými mezinárodními partnery, včetně Spojených států, vydala celou řadu prohlášení, ve kterých vyzývá obě strany, aby našly řešení, které vyplývá z národních zájmů každé země a volají také po respektování parlamentu, jeho demokratických hodnot. Komise, jak pan Howard také řekl, podpořila iniciativu prezidenta Ivanova, pokud jde o hloubkový průzkum. Situace je to velmi důležitá iniciativa, která přeskoumá události 24. prosince a doufejme, zabrání opakování něčeho podobného v budoucnosti. Komisař File je v pravidelném kontaktu se všemi zainteresovanými stranami, jak víte, navštívil Skopje v lednu a, a generální ředitel Sanino také. Minulý týden odložil svoji návštěvu, která původně měla nastartovat ten eh, přístupový dialog na vysoké úrovni, ale my jsme měli pocit, že vzhledem k politické situaci to není vhodné načasování. Chtěli jsme dát politickým představitelům prostor, aby ještě vyvíjeli úsilí. To ale neznamená, že tento dialog eh, skončil úplně. Nadále pokračují zasedání na technické úrovni a pokračují přípravné práce. Současná politická situace je frustrující i z toho hlediska, že bychom rádi našli něco pozitivního na vývoji pro naši další jarní zprávu. Nadále budeme zkoumat situaci v Makedonii a budeme se vzájemně informovat. Děkuji. Uh, I have to bring you... Já vám chci pogratulovat za pana Janese Kacadice, který mi zrovna telefonoval. Je z něj tedy minister zahraničí a až přijede na první radu ministru zahraničí, zastaví se tady v parlamentu, aby se s vámi rozloučil. je třeba si uvědomit, že post ministra zahraničí přijal ve chvíli, kdy jeho země je ve velmi obtížné situaci. A několik stručných připomínek, než dám slovo kolegu Havitovi. Moc by mě zajímalo, pane Hojte, Eh, jak to vypadá eh, v otázce bojkotu, protože viděli jsme, že to nemá cenu. Bojkotovat parlament není jistě správnou cestou, jak vyjadřovat své pozice, protože to vlastně škodí veškerému imidži. Musíme se postarat o to, protože i tento rok až došlo k takovému pokusu v Albánii. E, to pro nás prostě nemůže být natrvalo, natrvalo důvod k odsouvání, protože jinak to může být vždy, vždycky akce vlastně těch, kteří jsou proti a v určitých pravidlech bojkotující opozice Eh, by měla být kritizována víc než ti, co jsou u vlády. Alespoň v Albánii je to rozhodně tak. Tady ještě dodatečný prvek. Souvisí to s etnickými důvody? jsou to makedonské strany, albánské strany. Mm, je důležité toto diferencovat, domnívám se, protože nevíme, jestli v tom nevězí právě také tematika. V tom případě by problém nabíral ještě další dimenzi. Otázka související s názvem. Mezitím už mě to nudí. Nudí mě to z pohledu obou stran. Nudí mě to z pohledu řecké strany, ale nudí mě to i z pohledu druhé strany. Protože když chcete mít souhlas souseda, a to prostě um, se tře na otázce názvu, tak dochází k nesmyslům, saví se v prostě sochy, to už tady zaznělo, s čím větší sochy, tím lepší. Eh, je to vlastně snaha získat identitu, která tady do té míry vůbec předtím neexistovala. A to je tedy prekérní situace. Souhlasím s tím, že toto, ta otázka názvu není mezinárodní otázka, ale bilaterální otázka. Je to bilaterální otázka, která mm, by mohla mít jako prostředníka OSN, ale OSN by měla hrát prostředníka v bilaterální otázce. Ovšem otázkou je, jestli by neměl být zesílen také tlak ze strany Evropské unie. To je třeba kriticky zvážit. Zna to znám příliš málo jednotlivosti e, této záležitosti, ale rozhodně je jasné, že to takto nemůže jít dál a že obě země se dostanou silněji pod tlak, jak v Evropské radě, eh, tak ve všech vyjednávacích mechanismech na komisi je třeba na tuto otázku skutečně velice poukázat že třeba mít tady větší míru ochoty k zahájení vyjednávání o přistoupení. Protože, aby jenom kvůli názvu to nešlo, to jsem prostě nikde, nikdy nepochopil. Proto si myslím, že to nebylo děláno moc inteligentně a myslím si, že musíme taky vidět, že začíná dochází trpělivost. A teď, ať už se to jmenuje Horní nebo Dolní Makedonie, mm, a od toho závisí tedy začátek vyjednávání, to jsem nikdy nepochopil. E, to přece to není díky lenosti nás politiků a novinářů, že jsme vždycky této zemi říkali Makedonie. Možná, že někteří si příliš dělali naději, že získají čas, aby z toho nakonec nic nebylo. A teď tedy dávám slovo panu zpravodaji k jeho závěrečnému expoze. Well, first, I'd like to say there are some days when I feel very <laughs> Za prvé chci říct, že jsou dny, kdy se cítím být hrdý na to, že jsem poslancem Evropského parlamentu. Já jsem si nechtěl hlásit o slovo. Vy máte okamžitou eh, otázku, ale neotvírejte znovu řeckou otázku. Ne, já se jenom budu snažit stručně odpovědět na všechny ty otázky, které padly přímo vůči mě. Za prvé, pane předsedo a kolegové, chci zopakovat něco, co jsem řekl už mnohokrát. Jaký je strategický cíl Řecka? Je to, aby všichni a všechny okolní země byly v jedné rodině. To by mělo být jasné všem. Nemáme žádný prospěch z toho, když na mapě Evropské unie v oblasti Balkánu bude černá díra. To znamená, že nechceme nikoho vylučovat, zvláště ne tuhle zemi, která je naším sousedem. Ale jsou s tím problémy. Moje kolegyně Doris pak se ptala, jak obyvatelům říkat. Možná slyšela to, co řekl kolega Kazin. A moje odpověď zní slovanští makedoniané což může být akceptovatelný název, který je z historického a faktického hlediska správný. Měla jste se vyjádřit podobně, když o tom hovořila rada. A některá vy tady říkáme, že Makedonie čeká deset let na členství a měli bychom mít ohledy, ale takové Turecko čeká už skoro 40 let. A e, ty překážky kladou i některé velké členské státy, které mají starost z principu volného pohybu obyvatel. A konečně potřebujete schválit statut kandidátské země. Řecko to odhlasovalo tak, aby náš soused se mohl stát kandidátskou zemí. A to v naději, že tato dobrá vůle, tato ukázka dobré vůle, změní přístup našich sousedů a ti se budou stavět k jednání produktivněji. Ale došlo k pravému opaku. Oni se eh, zabetonovali ve svých pozicích. A proto si kladu otázku, proč bychom my měli vždycky měnit naše stanovisko. A konečně o co jde v této věci. Kdykoliv vydá bez, Rada bezpečnosti OSN rezoluci eh, k nějaké věci, eh, říkáte, že komentovala na mezinárodní nebo bilaterální úrovni. Já se vykládám mezinárodní eh, právo tak, že situace Makedonie je mezinárodní problém. A konečně nikdo jste mi neodpověděl na další věc. Jestliže, co se počít situaci, kdy tady čtyři země okolo jsou pro a jenom pan Grevský je Uh, Jinak já bych tedy eh, chtěl připomenout, že jednání s Tureckem už se odehrává od roku 2005 a nyní má slovo pan kolega Hovet. Škoda, že ta debata skončila v tomhle duchu. Já jsem říkal, že nebudeme znovu otvírat řeckou otázku. Já jsem eh, to řekl, kolegovi jsem dal slovo jenom proto, že slíbil, že to budou pouze osobní připomínky. Přesně o tom mě jde, pane předsedo. Paní eh, pak se ptala, jestli eh, jsou tady ještě řekové a šlo o pana Komocakose, čili já nevím, to se je třeba zpovědět. Já jsem vás ne... Nyní má slovo pan Howitt. Takže tady bylo řečeno, jestli je tady řek a já říkám, že jsem tady, tak já jsem taky něco řekl. Tak především pan Howitt má slovo. Thank you very much, President. Je mi líto, že diskuze končí v tomto tónu, protože původně jsem se chystal říct, že, jsem, že jsou dny, kdy jsem velmi hrdý na to, že jsem europoslancem. A tenhle ten k ním patří, protože kdokoliv, kdo sledoval tuto debatu, si odnesl dojem snahy dohodnout se napříč celým politickým spektrem. A já tedy děkuji všem kolegům, kteří promluvili v tomto duchu. My víme, jaké vyhraněné názory má Evgeny Kurilov, ale já myslím, že moje stanovisko představuje vyvážený příspěvek k této debatě. A musím říct, že jsem souhlasil se vším, co jste tu řekl. Děkuji vám za úzkou spolupráci. Děkuji také stínovým zpravodajům Pan Kačen musel odejít, já jsem hovořil také s paní Nikolajev, a, která je v tuto chvíli v Romonsku dnes. Udržujeme velmi pevné vztahy a já myslím, že ta debata dnes poukázala na to, že je třeba vyslat signál politickým stranám v Makedonii a obyvatelstvu Makedonie, jaký je náš názor, názor Evropského parlamentu. Pane předsedo, já jsem si pozorně pročetl vaše vystoupení ze začátku tohoto měsíce. Chápu vaši frustrace, tak jak jste ji vyjádřil dnes i na plenárním zasedání, kdy jsme řešili moji zprávu z loňského roku. Myslím si, já se mohu připojit k té frustraci, kterou jste vyjádřil. Jsem také rád, že jste ji vyjádřil. Jste předseda našeho výboru a to samo o sobě vysílá určitý signál. A musím vám říct, že nevěřím, že tento bojkot je etnické povahy. Je to tady vlastně eh, výsledek sporu mezi dvěma etnickými skupinami žijícími v Makedonii, což věci ještě komplikuje, ale já vám chci děkovat, poděkovat za to, že jste věci věnoval osobní pozornost. Když říkáme, jak řekla Doris Pak, že nechceme vyvíjet další tlak, je to pravda. A já jsem navrhl odložení právě proto, abychom vyvinuli tlak. Čili nejde o to, že bychom si kupovali trochu času navíc. Nikdo nechce, nikdo nemá zájem na spoždění. Ale naopak, my se snažíme vystupovat aktivně, vyvíjet tlak, tak abychom dosáhli pokroku. Já myslím, pane předsedo, že, a to říkám vám i kolegům, že můžeme vyvíjet tlak i ve svých členských zemích. A já doufám, že náš názor bude na domácí půdě vyslyšen, protože my jako členský stát Evropské unie máme určité závazky. Já doufám, že Rada si vyslechne naše stanovisko pozorně. A teď tedy ještě pokud jde o individuální připomínky, pan Tanek, Tanok mi pomůže. Pozměňovací návrhy pana Staněva jsou mimo ten hlavní tok. Byl bych rád, kdyby se to ocitlo v zápisu. To, co říkal pan Posot, a já jsem o tom už debatovala s panem Kukanem. Se týkalo toho, že se chceme vyhnout negativní interpretaci odložení hlasování. Proto by bylo dobré vypracovat nějaké společné prohléčení tohoto výboru, který by podepsal, nemusí to podepsat schválit celý výbor, ale pouze zpravodaj a stínový zpravodajové a s tím naprosto souhlasím a také apeluji na členy politických frakcí, kteří dnes poslouchají tuto debatu, aby se do odpoledne, do čtvrté hodiny zítra snažili dohodnout na půdě své frakce. Je důležité, aby naše aktivity nebyly jednostrané. Já jsem vystoupil přímo proti bojkotu, ačkoliv jsem věděl, že to může být zneužito. A proto doufám, že každý, kdo bude podávat zprávu o tom, jak běžela tato debata, pochopí, že zodpovědnost za vyřešení této krize leží na všech stranách. Pokud je o pana Kumicakise a další, Chtěl bych říct toto. Občas na půdě tohoto parlamentu slyším něco jiný, najednou jiného, než slýchám, když navštívím přímo zemi, o kterou jde případně její sousedy. Já vím, že to není jednoduché, ale když se podíváte na to, jak běží rozhovory například s bulharským premiérem anebo ve Skopě, tak eh, je jasné, že vlastně takovýhle vývoj byl ještě před pár lety nemyslitelný a my bychom to rozhodně neměli eh, podceňovat. Já chci tedy poděkovat dalším členům výboru, včetně panu Brankovičovi za jeho vystoupení, které také vyslalo velmi dobrý signál. Myslím si, že je dobré, aby se v záznamu ze schůze ocitlo to, že dialog na vysoké úrovni a potenciální přistoupení není náhradou skutečných přístupních jednání, ale je důležité hledat způsob, jak znovu nastartovat ta přístupová jednání. Já jsem možná také zkomolil vaše jméno, paní Idrisa možná ale alespoň lépe než pan předseda, protože aspoň něco mi jde lépe než panu předsedovi. Já si myslím, že vaše analýza situace je, do, je správná. My bojujeme s ultranacionalismem v tomto regionu, v Evropě obecně. A já ve své vlastní zemi, jejíž jsem zástupcem, si všímám, že jakýkoliv odklad řešení této otázky umožňuje další šíření ultranacionalismu. Já doufám, že tato debata vyšla velice pozitivní signál v tom smyslu, že opravdu podporujeme tuto zemi, podporujeme její zapojení do Evropské unie, ale záleží na obyvatelech této země, na jejich politicích, opozičních stranách, jak se k věci postaví. To je tedy ta výzva pro ně v tento historický okamžik. Děkuji. Tak eh, myslím, že se shodujeme na tom, že hlasování bude odloženo ale jenom tedy na příští zasedání. Pokud se totiž ukáže, že pokud by měl být, měl být důvodem parlamentní nespolupráce jedné strany, tak to pro nás nemůže být důvodem na, těm odkladům. Eh, jaksi delším. Čili já o to odkládám tedy tímto o jedno zasedání a to znamená, že příště skutečně hlasovat budeme. Souhlas? Dobře. Tak ještě pan Šunty se nyní dostane příležitost k osobnímu prohlášení. Prosím. Kyrie projedre, jak tu gegonotos, ότι στην προηγούμενη ty δεν... Pane předsedo, Eh, minule, eh, tady v minulých příležitostech jste mě dali vždycky příležitost, abych eh, mohl vysvětlit pár věcí. A teď ještě k té otázce odložení hlasování. Tady je třeba mm, říci, že GUE s tím nesouhlasí. Nesouhlasí s odložením hlasování. Ja, dann. Dobře. E, takže konstatuji, že to, na čem jsme se právě dohodli, nemá podporu skupiny GUE. A dostáváme se k bodu číslo 7. E, práva žen v přistupujících zemích Balkánu. Naší zpravodajkou k tomuto stanovisku je pana, paní Boskot. Ano, pane předsedo, paní eh, Boskot eh, je zpravodajkou, bohužel zde nemůže být, ale zanechala mě své poznámky, já je přečtu. Otázka lidských práv musí být eh, významnou otázkou, centrální otázkou při jednání s potenciálními kandidáty na, eh, ze zemí Balkánu. Nestačí to zmínit pouze v jednom či dvou ostavcích. Je důležité, aby byl řádně monitorován pokrok v oblasti práv žen a také finance, které jsou zde investovány, by měly být věnovány přímo tomuto tématu. Klíčem je účast žen na pracovním trhu, v politickém životě a jejich povzbuzování k většímu angažma a mm, e, také k jejich vlastní aktivitě. Boj proti domácímu násilí, nucené prostituci a obchodování se ženami je, jsou klíčové otázky k tomu, aby tato otázka byla efektivně řešena. Také je třeba e, zajistit trestání těch, kteří se dopouštějí násilí na ženách. My tedy vítáme pozměňovací návrhy od kolegů, které se týkají některých významných otázek a pokusíme se je zapracovat, alespoň některé z nich, do kompromisu třeba k eh, pracovním právům, eh, účasti žen v politice, Eh, násilí na ženách a podobně. Těšíme se tedy na vaše komentáře. Ano, děkuji. děkuji. Eh, mohu podpořit paní Gomešovou. Pozměňovací návrhy jsou dvoj až trojnásobné a proto doufám, že paní zpravodajka se pokusí vypracovat kompromisy. Správné je, že v rámci vyjednávání mezi jednotlivými zeměmi také téma žen a jejich práv a jejich účasti na společnosti je téma, které by mělo hrát větší roli než do posud. Jsem tak trochu váhavá, když se praví, že to musí být prostě eh, že to musí hrát roli ve zprávě o pokroku. No, myslím si, že zase tak silně bychom to vyjadřovat neměli, ale samozřejmě je potřebí intenzivně navýšit podíl žen a posílit jejich účast v demokratických krémích. Tyto problémy máme i v našich zemích, ale když se nepustíme je změnit na ukořenou tady, tak to bude později velice těžké. Eh, velice se mi líbí bod 9, eh, to se týká rehabilitace a také pomoc obětem na Balkáně, protože tady existuje celá řada problémů, zejména když pomýšlím na Bosnu a Hercegovinu, že prostě spravedlnost eh, je třeba jim navrátit a že komise by měla skutečně působit na to, aby aktéři na místě byli v tomto ohledu činí. Pak je někde napsáno, že ženy nemají rovnoprávný přístup ke vzdělání. To není pravda. Proti tomu sem mají rovnoprávný přístup ke vzdělání. Kde jsou problémy, to je problém eh, s zaměstnáním. Paní Lunáček. Děkuji. Děkuji. Já chci také poděkovat zpravodajce. Myslím, že se obecně dohodneme na problematice, která je obsahem stanoviska a chci jenom upozornit na několik pozměňovacích návrhů, které jsme předložili. Pro nás je důležitá problematika ženských obětí, válečných zločinů, znásilnění a tak dále. Myslím, že na to je třeba klást větší důraz ve stanovisku. Tak jsem předložila pozměňovací návrh, který se týká aplikace kvót. Najdou se totiž dobré příklady z Kosova a z Černé hory, kde to vedlo k pokroku a umožnilo větší zapojení žen v politice. Také máme jeden pozměňovací návrh, který se týká rozměrstě pohlaví, případně tedy boje proti diskriminaci na bázi sexuální orientace, boj proti homofobii v celém regionu. Já si myslím, že je důležité, aby do té debaty se zapojil i výbor pro zahraniční politiku. E, našla jsem však jenom drobné nesrovnalosti, nic zásadního, takže si myslím, že je to velice e, dobré stanovisko a doufejme, že se všichni dohodneme na kompromisních pozměňovacích návrh. Děkuji. Já nevím, to je, to je úžasná nadějná zpráva, že paní Luňáček, paní Gomez a paní Pak se dohodnou na něčem. A e, mě to dokonce tedy inspiruje k tomu, abych si přečetl toto stanovisko. Rád bych pomohl. Teď je tomu tak, že v jedné diskusi se nejedná vždycky o velké frakce. I malé frakce se účastní. A pak je třeba i zohledňovat něco. Já se teď nechci znova k tomu vracet, ale teď chci jít k obsahu GUE. Moje frakce jako stínová zpravodajka souhlasí se zprávou kolegyně. Domníváme se, že to jde správným směrem a máme tady problémy, které jsou i v zemích, které usilují o vstup. Ale teď chci říct ještě jednu věc. V mnoha těchto zemích usilujících o vstup, které se nacházejí ve fázi vyjednávání o přistoupení, musí mít správné zákony týkající se i ochrany žen, které se neimplementují správně, čili eh, jsou to správná opatření, která nejsou potom správným způsobem uplatňování. To je vidět v těchto zemích. A potom eh, je třeba brát na vědomí skutečnost, že se ženami se skutečně nenakládá stejným způsobem. Už budu končit, pane předsedo je třeba oslovit ještě několik záležitostí a paní kolegyně se těmito problémy také zaobírá. Máme tady pří Máme tady také připomínku paní Cornelis, aby chtěl krátce vysvětlit. Je tady problém sexuálního zneužívání žen a sexuálního vykořišťování žen. A to je jenom jeden z aspektů organizovaného zločinu. Samozřejmě to nabralo enormního rozměru na Balkáně. A to je třeba zohledňovat i ve zprávách o pokroku. E, to je vše. Děkuji. Eh, už jsem chám pochopil, že ani v této otázce nebudete žádnou pomocí, ale to je v pohodě. Dostal jste slovo, abyste eh, mohl hovořit před frakcemi, které jsou mnohem větší než oni. A předtím jste hovořil déle než eh, pan zpravoda, takže prosím pěkně nestěžejte si, že jste se nedostal ke slovu. Uzavíráme tento bod, budeme hlasovat v AFETu 4. března. To znamená, že to bude 16 dnů před příslušným eh, výborem a potom se bude hlasovat na plenárce v Dobnu. A teď máme bod 8. Charles Stanok má slovo k dohodě mezi EU a Čínou. Děkuji. Já jsem si připravoval vystoupení poté, co jsem zjistil, že náš kolega se stal ministrem zahraničí. Je jich celkem pět. Španělsko, Portugalsko, Belgie, Finsko a Kypr. A tři europoslanci zase naopak jsou bývalými premiéry. A pan Kukan například. Nicméně, k tomuto velice technickému stanovisku, které máte před sebou, já jsem se musel hodně, hodně toho nastudovat o vývoji obchodních vztahů a analyzovala jsem situaci ještě tak, jak se změnila po přistoupení Bulharska a Rumunska protože eh, Lidová republika Čína má nárok na kompenzaci vzhledem k tomu, že tyto dvě země přistoupily k celní unii a proto už se nemohou domlouvat samostatné celní tarify s Čínou, což je pro Čínu teoreticky nevýhodné. A proto tedy Čína by měla být kompenzována. A teď se vedou debaty o tom, co je realistická kompenzace. Můžete si být jistí, že poté, co jsem přeskoumal tuto záležitost, nemám žádné pochyby o tom, že výbor pro zahraniční obchod by mě schválit také toto stanovisko. To je tedy vše během dvou minut. Nemyslím si, že by se k tomu vedla velká debata. Děkuji vám za stručnost. E, tuto kalkulaci v tom bychom měli pokračovat. Tři bývalí premiéři jsou členové tohoto výboru. Možná, že jich bude ještě víc, kdyby jsme, kdybychom šli do minulosti. Což je důležité uvědomit si, e, kolik premiérů bývalých se eh, vlastně pohybuje v Evropském parlamentu a v komisi. Eh, před roky, to je již leta zpět, německý prezident jednoho schromáždění řekl, že Evropský parlament není schopný kontrolovat zahraniční politiku a tenkrát byl Jacques Santerner členem komise a řekl souhlasím eh, s tím, že eh, máme tady eh, že kromě těch čtyř bývalých ministrů zahraničí a pěti bývalých premiérů nikdo není toho schopen. Bylo to bývalé zasedání Západu Evropské unie to jsou ti, kteří skutečně pracují. Musíme si také uvědomit, jaké bohaté zkušenosti za sebou mají. Tak Kukan. Pan Kukan. Děkuji, pane předsedo. Eh, za pana Guriana, který je stínovým zpravodajem za EPP, bych chtěl přečíst jeho eh, zprávu. Je to za prvé poděkování panu Tanokovi za stanovisko EPP vítá podepsání dohody mezi EU a Čínou, kterou dochází ke spravedlivému zavedení kompenzačních kvót, jakožto vyrovnání za přístoupení Rumunská a Bulharska, Bulharska k EU. Domníváme se, že jde o nezbytný technický krok a dojde ke zlepšení obchodních vztahů mezi EU a Čínou a má to svůj aspekt pro multilaterální e, obchodní vztahy a také je to výrazem dodržování pravidel VTO. EPP souhlasí s doporučeními pana zpravodaje Tanoka a domníváme se, že toto stanovisko může být předloženo příslušnému výboru. Děkuji. Ano, tak máme ještě další. Eh, bývalé premiéry pan Ferostat, pan Dehan. Ano, takže dohromady je jich už šest. Děkuji vám. Má někdo něco do různého, prosím? Není tomu tak. V tom případě nashledanou a příjemný večer. Hodně štěstí a vypadá to, že kdo a Berlusconi mají většinu v Senátu v Itálii. Není to úplně jasné ještě, ale začíná se to tak jevit.